Bene, kolegy. Vážení kolegové, paní baronka Eštnová, vysoká představitelka a místo předsedkyně komise přišla včas. Určitě nechceme takto dochvilnou dámu nechat čekat, takže ji vaším jménem přivítám a zahájíme toto odpolední zasedání. Paní Eštnová je mezi námi již po druhé, i když jsme měli i další méně formální příležitosti se s ní setkat. Jak všichni dobře víme, podle Lisabonské smlouvy eh, paní eh, baronce eh, ní patří velice důležité zodpovědnosti, důležité úkoly a z těchto důvodů je nejen třeba inovovat naše metody práce, ale je rovněž třeba poskytnout jí intelektuální, logistické a finanční prostředky, aby mohla svůj úřad vykonávat. Myslím si, že tento parlament, zvláště náš výbor, paní baronku vždy podporovali při vytváření Evropské služby vnější činnosti ESVČ, o kterou může opírat svou činnost v mezinárodním kontextu a že to přispívá e, k plnění cílů a očekávání které, které všechny směrem k paní baronce vysíláme. Nyní jsme ve fázi, kdy je třeba přejít eh, k dalšímu stádiu našich vztahů. Je třeba zahájit eh, užitečný politický dialog o úloze Evropské unie, je třeba stanovit priority pro vnější činnost na mezinárodním poli, stanovit eh, priority pro tyto činnosti a rovněž se zabývat nezbytnými prostředky na dosažení těchto cílů. Z tohoto důvodu se domnívám, že je velice důležité, jak jsme se s paní Ashton shodli, abychom dnes mohli zacílit náš dialog v největší možné míře na ta prioritní témata. Mohli bychom je zde samozřejmě zmínit, ale nechtěli Chtěl eh, bych eh, zase eh, příliš dlouho se o nich hovořit. Jde ale nicméně například o situaci v Afganistánu a v Pakistánu, o politiku Evropské unie ve vztazích s Iránem. Dále jde o mírový proces na Blízkém východě. Myslím si, že to je jeden z nejdůležitějších bodů té debaty, ke které došlo včera na, minister, na Radě ministrů eh, zahraničí Evropské unie. Vrátíme se k tomu i zde. Dále jde o problémy týkající se činnosti Evropské unie v africkém rohu a také vztahy se strategickými partnery, což je téma, které si myslím, že vám, paní baronko, zvláště leží na srdci a nám samozřejmě také. Myslím si, že není třeba na úvod říkat nic více. A já předávám slovo vám, paní baronko, poté bude následovat debata. Ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišla, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice potěšená, že jsem opět na půdě výboru AFET dnes odpoledne. Vždy jsem říkala, že je nesmírně důležité, abychom měli pravidelné výměny názorů a je to pro mě příležitost, abych si vyslechla určité obavy ze strany Evropského parlamentu, především eh, z vašeho výboru a abych se podívala na práci, kterou děláme. Pokusím se být stručná ve svých poznámkách, protože já bych se ráda dostala hned do dialogu, ale dotknu se několika konkrétních oblastí, eh, o kterých jste se zmínil, pane předsedo. Podle mého názoru. Asi to bude zajímat celou řadu lidí. Říkala jsem, že budu mít tři priority, jednak SVČ a jeho fungování. Díky právě poslancům Evropského parlamentu eh, se to děje. Chtěla bych vám poděkovat za vaši podporu. Dostáváme se do fáze, kdy tato služba může začít fungovat. A moje druhá priorita, jsem říkala, je sousedství a myslím si, že řada kolegů se na to také bude chtít podívat podrobně, ale rád bych se chviličku zaměřila na toto téma, protože jsem jela do Ukrajiny, Gruzie, do Ruska, eh, do západního Balkánu, Egyptu, Blízký východ eh, a také budu mít setkání s ministry z těchto oblastí. Pokud bych měla zdůraznit jednu věc z naší politiky sousedství, tak je to Srbsko a Kosovo. Rozhodnutí rady eh, pro všeobecné záležitosti, eh, které je velice důležité pro Srbsko. Díváme se teď na Kosovo a zabýváme se otázkou liberalizací vízové politiky. Došlo už k určitému pokroku a to je také důležité. Vím, že někteří poslanci hodně času strávili na západní Bakláně, především v Srbsku, v Kosovu. A třetí eh, priorita jsem říkala, je partnerství, je důležité, aby tyto vztahy se zohlednily především v budoucnosti. Strávila jsem spoustu času a hovořila jsem s našimi partnery. Hovořila jsem s Hillary Clintonovou z USA, hovořila jsem eh, o dlouhé návštěvě Číně, která proběhla na konci srpna. Také jsem hovořila eh, s premiérem Yangem, dále s premiérem Lavrovem, se kterým se setkáváme pravidelně a také s panem Kušnerem, s premiérem a s dalšími, kteří je řešili také otázku eh, v Indii, především v oblasti boje proti terorismu. Co se týče těchto strategických partnerství, tak bych chtěla zdůraznit, že naši partneři mají celkem jasnou představu o tom, co chtějí mít ve vztahu eh, s Evropskou unii, ale Eh, svět po zavedení Lisabonské smlouvy vytváří příležitost, že můžeme být efektivnější a jasnější v tom, v co věříme a co také chceme získat od partnerství, která máme. Takže práce, kterou jsme zahájili, je také, že jsme pozvali představitele vlád a zabýváme se tím, jakým způsobem budeme pracovat se strategickými partnery a jaké vztahy bychom s nimi chtěli mít z dlouhodobého hlediska. Pokrok Eh, bude eh, oznámen na prosincovém zasedání rady. Je to velice důležité a eh, také dnes členové výboru by se chtěli zaměřit i na jiné strategické partnery, i na jiné aspekty, které se týkají našich strategických partnerů a budou se jich týkat v budoucnosti. Zaměříme se také na Afganistán a Pakistán. Byla jsem v Kábulu v červenci, zúčastnila jsem se místní konference, kde se hovořilo o prioritních národních eh, programech. Když jsem hovořila s prezidentem Karzajem, tak jsem říkala v první řadě, Evropská unie uznává, že se musí odvést dlouhodobá práce a za druhé je zcela zásadní, abychom eh, měli celou společnost, především ženy, na naší straně. A dopoledne eh, jsem se setkala s Hillary Clintonovou, která se setkala také se zástupkněmi žen probírali celou řadu otázek, mikrofinance, ekonomickou úlohu, otázku vzdělávání, také otázku voleb a volební účasti. To bylo v, v období, kdy se konaly volby, čili to je zcela zásadní pro budoucí směr Afganistánu. Je to nesmírně důležité, abychom pokračovali ve vysílání tohoto signálu, že se musí plně zapojit a zaangažovat v budoucích procesech a vím, že tady celá řada lidí, kteří znají velice dobře Afganistán, čili o tom budeme jistě hovořit. Co se týče Pakistánu, nedávné události, eh, Měla jsem možnost eh, zasedat společné akci se premiérem Parašem. Dívají se na 17 sektorů a snaží se definovat, jak nejlépe využít zdroje mezinárodního společenství i své vlastní zdroje a řešit nejen to, co se stalo po povodních, ale také řešit způsob ekonomického růstu, který by si přáli. Také rada přijala rozhodnutí, co můžeme dělat v oblasti obchodu, což je nesmírně důležité pro Pakistán. A musím říci, že reakce Pakistánu a žádali mě, abych sdělala tuto věc Evropskému parlamentu, je uznání významu eh, tohoto aktu, že dochází také k velkému posunu na straně Evropské unie, abychom je podporovali nejen eh, v případě krize, ale také v budoucnosti. Dále eh, blízkovýchodní mírový proces, tam s očekáváním čekáme na pokrok. Mé pravidelné kontakty se senátorem Mitchellem poukazují na to, že je velice aktivní, že pracuje jednak s Izraelci, s Palestinci a snaží se najít způsob překonat patovou situaci. Byla jsem v regionu eh, před třemi týdny, měla jsem také soukromé setkání eh, s prezidentem Fayadem, Abbasem, premiérem Netanyahu a pochopitelně se senátorem Mitchellem. Je mi naprosto jasné, že existuje touha pokročit dál. Pokud eh, vyřešíme otázku moratoria. Já jsem řekla naše stanovisko jasně. V případě všech telefonátů, všech návštěv vždy se vracíme k této otázce, také jsme to probírali s jordánským ministrem zahraničních věcí. Sehráváme velkou úlohu v tomto pokroku. Také je důležité, aby kvartet byl zapojen. Snažíme se prosadit jazyk, který je společný pro celou Evropskou unii, abychom podpořili budoucnost, abychom podpořili růst palestinského státu a abychom jim umožnili, aby se plně zapojili do eh, mírových procesů v budoucnosti. Také pochopitelně potřebujeme postupně zapojit nejen je, ale také mezinárodní společenství. Nevyhnutelně, když se bavíme o Blízkém východě, se také dostávám k Libanonu. Na to se podívala také rada. Je zapotřebí eh, podpořit stabilitu vlády a je také důležité, co říkal generální tajemník OSN eh, na půdě speciálního tribunálu. Kolegy bude zajímat také Irán. Víte, že jsem formálně odeslala eh, dopis mému protěžku, panu Jolinimu, a navrhla jsem, abychom zahájili rozhovory ve Vídni. Čekám na jeho odpověď, ale vždy jsem říkala, že musíme postupovat dvojím způsobem. Musíme jednak vyvinout tlak, ale také být připraveni zahájit dialog a zcela jasně jsme to zdůraznili nejen v našich krocích pokračovat v dialogu, ale prokázali jsme to, že tady tyto snahy neustále podporujeme. Také jsme viděli balíček na radě obchodu a je důležité, abychom tento tlak neustále rozvíjeli dál. E, dále znáte pana mm, nositele Nobelové ceny, který je aktivním aktivistou za lidská práva, takže i s tímto člověkem jsme v kontaktu. Ještě poslední věc, o které se zmíním, a určitě se k tomu dostaneme podrobně, co se děje na pobřeží v Somálsku. Máme tam misi Atalantu, a co je ještě důležitější, je tam velice komplexní postup, jak řešit problémy, které takto ničí toto pobřeží. Byla jsem na druhé regionální vize, eh, návštěvě v Africe, setkala jsem se africkými vůdci a chtěla jsem zajistit, eh, že máme dobrou strategii pro Somálsko, že pozbuzujeme a podporujeme tento region, ale je důležité, abychom spolupracovali také s OSN, že také za druhé podporujeme aby ty námořní cesty byly otevřené, aby eh, obchod proudil všemi směry, aby na daná místa přicházela potravinová pomoc a také je důležité, abychom bojovali proti těmto pirátským bandám, abychom byli tedy efektivní. Takže to je jenom eh, takový náčrt eh, témat, která můžeme probrat. Jsme velice aktivní a tato služba, až mile, jakmile začne fungovat, bude velice užitečná. Je důležité, že tam máme své delegace přímo na místě a myslím říci, že naši pracovníci skutečně výjimečným eh, způsobem nás reprezentují po celém světě. Já bych jim za to chtěla poděkovat. Grazie, Děkuji mnohokrát, paní baronko Ashton. Myslím si, že můžeme zahájit eh, naši debatu a doufám, že povede k zajímavým úvahám a poskytne mnoho návrhů pro vaši velice cenou práci. Nejprve tedy koordinátoři. Myslím si, že můžeme dát koordinátorům tři minuty k dispozici a Nejprve tedy prosím pana Salafranku, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Eštnové za to, že dnes přišla mezi nás. Nevím, jestli tady pro ní máme připravenou eh, takovou kytici jako na plenárce, ale v každém případě máme velikou radost. A máme také radost z hlasování, které proběhlo minulý týden na plenárním zasedání o Evropské službě pro vnější činnost. Doufáme, že tato služba brzy začne vykonávat svou činnost. A já bych rád položil jednu otázku. V pondělí padlo rozhodnutí v Radě o tom, že své stanovisko nezmění ale že eh, možná poněkud některá stanoviska přiblíží nebo změní. A moje otázka na paní Ešny je následující. Sdílíte názor pana Solany, svého předchůdce, který řekl, že by že by kubánská mláda byla, měla být aktivnější eh, v propouštění politických vězňů. Kubánský minister zahraničí řekl, že by se Evropská unie měla soustředit na své vlastní problémy. A řekl také, že si neumí představit, že na základě postoje rady je možné nějaké přiblížení postojů. Rád bych připomněl, že Padlo také rozhodnutí o tom, že naše usnesení by měla být do rozhodování zapojena. A vy si určitě e, můžete prohlédnout usnesení Evropského parlamentu, která e, byla odsouhlasena pod smrti pana Zapatera ve vývoji pro rozvoj Došlo také k důležitým vyjednáváním a byla také udělena Sacharovova cena. Paní Eštnová, já se nyní ptám, aby eh, její nositel mohl cenu vyzvednout eh, a aby tedy byla uskutečněna a umožněna jeho základní práva, aby mohl vysestovat ze své vlastní země. Děkuji, děkuji, že jste respektoval ty tři minuty. Prosím eh, pana poslance Vigeninga Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych přivítat v našem výboru paní baronku Eštnovou. Je pravda, že nyní se již od struktur přesunujeme k rozvoji politických strategií. Myslím si, že to je velice zajímavé a napínavé vidět, jak to probíhá. Já mám jednu strategičtější otázku týkající se strategických partnerství. Pokud byste mohla trochu rozvést eh, svůj pohled eh, na to, o jaký základ by se toto partnerství mělo opírat. Eh, protože u mnoha zemí, o kterých diskutujeme, je jasné, že by to měli být naši strategičtí partneři. Nicméně mezi těmi zeměmi dosud přetrvává velká řada rozdílů. A když vůči nim máme nějaké konkrétní specifické politiky, bylo by asi dobré říci si, jakých cílů přesně u těch zemí chceme dosáhnout po Lisabonu možná může Evropská unie hrát odlišnou roli. Může u mnoha problémů být tím vůdčím činitelem, ale asi by bylo dobré přesně vědět, co chceme prostřednictví toho strategického partnerství dosáhnout. Zda se chceme pokusit o vybudování nějakého nového světového řádu, nebo zda je to spíše otázka přístupu, dosažení lepšího podnikatelského prostředí pro investice, lepších obchodních styků, nebo zda můžeme hovořit o společně sdílených hodnotách, nebo pouze společných eh, cílech. zda máme mít společné cíle se všemi těmito zeměmi a podobné věci. Je třeba provést takovýto brainstorming nejen v tomto výboru, ale v celé Evropské unii obecně. A pro mne je důležité znát vaše stanovisko jakožto místo předsedkyně a vysoké představitelky. A ještě druhá praktická otázka. Jste zodpovědná rovněž za dialog Srbsko-Kosovo a zmínila jste to rovněž ve svém úvodním příspěvku. Jakým způsobem se díváte na počáteční fáze tohoto dialogu, poté co vláda v Kosovu padla a tedy po těch nových eh, volbách. Jakým způsobem vidíte ten budoucí časový vývoj? Máte nějaký plán, jak dále postupovat v této otázce, která je velice zásadní, zvláště ve světle nedávných rozhodnutí Rady o přihlášce Srbska na vstup do Evropské unie. Děkuji panu poslanci Vigeningovi a nyní má slovo paní poslankyně Nejc, tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní vysoká představitelko, vítám vás eh, mezi námi. Já bych vám chtěla nejprve poblahopřát k těm eh, dvěma eh, výborným akcím, jednak tedy k ustavení ESVČ a k vašemu jmenování a e, také k tomu, že byly schváleny veškeré základní e, texty ESVČ, takže ESVČ bude moci k přislíbenému datu začít e, skutečně prakticky fungovat 1. prosince. Pokud jde o evropskou politiku sousedství, včera jsme měli dlouhou eh, výměnu názorů s vaším kolegou panem komisařem Filem k tomuto tématu a on eh, zmínil, že jednou z vašich obav jsou ty zmražené konflikty. Poprosila bych vás tedy, zda byste nám mohla říci, zda máte v plánu nějaké konkrétní akce na odblokování takovýchto konfliktů a zda máte připravena nějaká řešení. Pokud jde o Afganistán, paní vysoká představitelko, domnívám se, že je již na čase začít eh, se pořádně zamýšlet nad ukončením vojenské části operací, protože si stále více uvědomujeme, že v Afganistánu ten konflikt nelze vyřešit vojensky. Je třeba vyřešit ho politickými prostředky. Já neočekávám, že nám e, prozradíte veškerá tajemství e, vašich plánů, ale myslím si, že bychom o tom tématu měli začít diskutovat. Pokud jde o Blízký východ, zde bychom samozřejmě všichni chtěli vidět nějaké řešení. Chtěla bych se vás zeptat, zda máte nějaké kontakty Předpokládám, že ano a e, případně tedy jaké kontakty e, s představiteli Arabské ligy a Islámské konference, se všemi také s představiteli všech sousedních zemí, které hrají důležitou úlohu v tom regionu a které by mohly přispět k mírovému řešení. Děkuji mnohokrát. Pan poslanec Lunaček, tři minuty. Děkuji mnohokrát, Ráda bych vám říkala ministrině zahraničí, aspoň bych vás tak nazývala v budoucnosti, ale pane Tanku, mohu si říkat, co chci. Takže vážená paní ministrině, spolu s ostatními bych vám chtěla poblahopřát. Jsem ráda, že se nám podařilo dohodnout se, že ESVČ může začít fungovat od 1. prosince. To je skvělé. Jak víte, a můj kolega o tom bude hovořit ještě více, je e, řízení krizí, mírové snahy, mírové budování. Já si myslím, že chceme vědět, jak chcete postupovat v těchto oblastech. Jako zpravodajka Evropského parlamentu za Kosovo bych se ráda zeptala na dvě věci. Týká se to západního Blankánu. Jednak je to otázka liberalizace víz vízová strategie a vůbec celkové, celkový postup v Kosovu. Rada dala včera zelenou Srbsku, aby eh, zahájilo přístupový postup a podle mého názoru je zásadní, aby komise v tuto chvíli také vytvořila vízovou strategii a cestovní mapu Kosovu. Bosna a Albánie budou mít eh, možnost eh, cestovat eh, bezvízovým stykem a jediní občané na západním Balkáně, kteří nemohou cestovat, jsou lidé z Kosova a ani nevědí, jaký je harmonogram, nevědí spoustu věcí. Legislativu, readmisní dohoda a tak dále. To všechno udělali Říkalo se, že to je možné někdy v září, ale nemáme vůbec ještě strategii, čili kdy získají vízovou strategii. A další věc, o tom se zmínil pan Vigenen, to je dialog. Vím, že v tuto chvíli v Kosovu existuje ústavní krize, ale dialog je něco, co nemusí být tímto pozastaven. Čili jaký harmonogram máte v této oblasti, jakou strukturu, kdy a jaká témata budete probírat. A poslední věc, mírový blízkovýchodní proces. Dnes ráno jsem byla velice šokována zprávami na Euronews, kde se hovoří o protestech v Izraeli ze strany izraelských Arabů eh, zasahla policie, používali se z něj plyn, protože vznikla demonstrace proti novému zákonu, který požaduje po komkoliv, kdo se chce stát izraelským občanem, musí prokázat také lojalitu izraelskému státu, což je pro izraelské Araby obtížné. Měl jste nějaké rozhovory s izraelskou vládou k tomuto tématu? Je to něco, co je také součástí vašich rozhovorů? Děkuji. Děkuji paní poslankyni Lunáček a nyní mezi koordinátory zařadíme prvního místo předsedu pana poslance Proveru. Ano, já vám také blahopřeji a děkuji vám za vaši přítomnost zde. Paní baronko Ashton, chtěl bych nyní hovořit o Somálsku. Od roku 2007 komise utratila 147 milionů euro na podporu vojenské mise Africké unie s cílem stabilizovat eh, zemi. A to aniž eh, počítám příspěvky jednotlivých zemí Evropské unie. Účinnost těchto vojsk je přinejmenším skromná, pokud uvážíme, že přechodná vláda kontroluje letiště, prezidentský palác a spojovací eh, cestu eh, mezi těmito dvěma místy. Výsledkem je, že milice v podstatě kontroluje Mogadišo a rozšiřuje se také do dalších částí Somálska, čímž eh, destabilizuje celý africký roh. Jediným bezpečným a stabilním Osobilní, stabilní oblastí je Somaliland, eh, který mezinárodní společenství po dlouhá léta eh, ignorovalo, kde se však podařilo najít stabilitu a dobré vztahy mezi jednotlivými kmenovými klany. Došlo zde k demokratickým a nenásilným prezidentským volbám. Ve eh, světle toho, co eh, říká americké ministerstvo zahraničí, které se snaží navázat spolupráci eh, se somálskou vládou, jaký je postup Evropské unie, co plánuje Evropská unie. A nedomníváte se, že by bylo dobré jak hospodářsky, tak politicky investovat do Somálska, tak, aby byla zaručena stabilita pro somálské obyvatelstvo a aniž bychom museli organizovat eh, rozvleklé a nákladné konference, které jsou obvykle organizovány v sousední Keni, ale které dosud nevedly k žádným výsledkům. Děkuji, pane místo předsedo. Nyní má slovo pan poslanec Stanok. Tři minuty. Děkuji, pane... Vítám paní baronku, vysokou představitelku a místo předsedkyně komise. Chtěl bych také poblahopřát k vašim úspěchům, že se vám podařilo konečně vytvořit ESVČ, ale chtěl bych zajistit rozpočtovou neutralitu. Vím, že to bude obtížné, především když vidíme rozpočtové škrty, čili to bylo velice obtížné na evropské úrovni. Chtěl bych pohovořit o dvou věcech v Africe. Už o tom padla zmínka, jednak Jižní Sudán a referendum o nezávislosti, které má proběhnout. Máme setkání s ministrem a je tady také obava, že to nedopadne dobře. Máte skvělého pracovníka, kterého jste před několika týdny jmenovala, dovnává e, z této pozice. Existují nějaké snahy ze strany prezidenta Al-Bashira, aby zvrátil proces a jakým způsobem můžeme vytvořit možnost dlouhodobé pozorovatelské volební mise, aby tedy bylo zajištěno, že referendum skutečně proběhne. Dále jste zmínila Africký roh a misi Atalantu. Všichni víme ty základní eh, věci, že tam je přechodná vláda, je to velice chudý stát a tak dále. Můžete udělat něco, abyste se spojila s demokratickými silami v Somalilandu, což je vlastně takový protektorát, kde je stabilnější demokratická vláda a bohužel takovéto protektoráty vznikají a mohla byste zajistit jejich uznání, protože eh, v roce 1960 to byl týden stát a mě by, byl bych rád, kdyby tento, toto území získalo opět znovu uznání, protože by mohlo sehrát velice důležitou úlohu v eh, nové stabilizaci afrického rohu. Dále eh, Západní Balkán, Černá hora, to je dobrá zpráva, byl jsem tam před několika týdny a chtěl bych vám poblahopřát, že jste eh, nastolila rozhovory mezi Kosovem a Srbskem. Teď hovořím osobně za sebe, ne za svoji politickou skupinu. Dlouhodobě jsem chtěl takové tvořivé vyřešení hranic. Je to dost podobné jako konflikt mezi Izraelem a Palestinou, ale kosovské hranice nejsou také přesně dané v budoucnosti eh, by to mohlo znamenat něco, jako mít eh, Tajván eh, v Evropě, protože víme, že řada států neuznává Tajván, čili Kosovo by mohlo být ve stejné situaci, ale je to také další věc, velký, velká zátěž pro naše daňové poplatníky. Platíme 200 milionů na nejrůznější organizace, akce, programy. Musíme mít jasnou strategii, máme skvělé pracovníky, kteří vymýšlejí strategie a jak chcete pokračovat dál. Eh, také otázka vyjednávání statutu eh, o Kosovu, které se dojednává se Srbskem. minuty. Děkuji, paní poslankyně Lezing, tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také paní Eštnové za tuto výměnu názorů. Z aktuálního důvodu chci poukázat na eskalaci násilí v okupované západní Sahaře a ráda bych vás, paní Ešnová, požádala o krátké stanovisko. Už týdny podle um, médií je tam 14 tisíc uh, Sahařanů na protest proti marocké uh, okupaci ve stanovém táboře. Chtějí tím poukázat na nesnesitelné životní podmínky a bránit se proti vykořišťování a ničení přírodních zdrojů Marokem v západní Sahaře. Musíme to opravdu vnímat jako zoufalý výkřik. Tento zoufalý výkřik má celé, probudit celý svět a doufejme, že také Evropskou unii. V posledních dnech situace eskaluje a má, No, maročtí policisté zastřelili několik osob, kteří eh, se účastnili tohoto eh, protestu. Minimálně sedm osob bylo zraněno. Evropská unie definuje sama sebe jako bojovníka za lidská práva. Úzce ale spolupracuje s Marokem a Maroko tuto zemi protiprávně obsahuje a omezuje lidská práva eh, v této zemi. Já bych se vás ráda zeptala, eh, jak by měla Evropská unie z vašeho pohledu zareagovat, jak může Evropská unie přispět k tomu, aby usmrcení těchto mladých osob nezůstalo nepotrestáno. A ptám se vás také na to, co Evropská unie zamýšlí proto, aby zareagovala na tuto eskalaci násilí. Provádí například Evropská unie nějaká vyšetřování, aby předvedla zodpovědnost zodpovědné před zodpovědnost, no a jak by tato situace mohla mít vliv na budoucí spolupráci s Marokem. Moje další otázka se týká Somálska. Eh, Evropská unie eh, tedy povede povedou procesy, které se tam teď probíhají k tomu, aby Evropská unie eh, spolupracovala TFG. TFG rekrutuje i dětské a najímá je i do ostatních vojenských misí v Ugandě a v Etiopii. Přispívá také k tomu, že je tam embargo na zbraně. Podle předchozích údajů přešli rekrutovaní vojáci k opozici a nebo se stali sami vojáky občanské války. dochází také k závažným dalším těžkým případům a já se vás ptám, jak se to slučuje s politikou Evropské unie v oblasti lidských práv. Děkuji. Děkuji. Nyní dostávají Nyní dáme tedy prostor paní eh, vysoké představitelce, která bude moci reagovat a již jsem také musel uzavřít seznam žádostí o otázku takže další už žádosti už bohužel nepřijímám. Prosím, paní komisařko. Jak dlouho mám k dispozici, pane předsedo? Sedm až osm minut. Já se budu snažit eh, být stručná. Chtěla bych vám v první řadě poděkovat eh, za velice široké pole otázek. Věděla jsem, že to půjde i za ta témata, o kterých jsem hovořila sama. Děkuji všem za velice vřelá slova. Pane Salafranko, pokud jde o Kubu, to, co se říkalo na radě, a je třeba to říci v konkrétním kontextu, je to, že bychom si nyní měli dát čas na rozmyšlenou. Pokud jde o společné dohody, nic se nemění a měli bychom provést určitou sondu do té další situace, Budeme společně hovořit o některých problémech, ale neznamená to, že naše stanovisko se nějak zásadně změnilo. Jeden eh, z mých předchůdců hovořil o tom, že eh, musíme eh, si být vědomi závažnosti situace. Je třeba snažit se, aby pan Farinas zde mohl být. Nicméně domnívali jsme se, že je třeba vyčkat, je třeba to rozmyslet. Děkuji za eh, komentář eh, týkající se strategického partnerství. Jak eh, pomýšlíme tedy na úlohu těchto strategických partnerů? Máme jich celou řadu tedy těch partnerů, které Evropská komise takto popsala. A máte pravdu, že se mezi sebou liší. Já se snažím u každého z těchto států vypracovat určitou konkrétní podobu toho vztahu, jak by měl vypadat. Pokud si vezmete například Rusko, Spojené státy, Čínu, Indii, vidíte, že to jsou velmoci, velké potenciální světové velmoci, které mají eh, kapacitu, mají možnost eh, ovlivnit eh, nás, naše politické a hospodářské vzájemné vztahy. A jsou to tedy naši potenciální silní partneři v různých činnostech, které provádíme sami. Například pokud jde o Atalantu, spolupracujeme s Čínou, s Ruskem, s Indií a je to tedy určitá kombinace toho, co si 27 členských států myslí, že by mělo být v jádru těch jednotlivých partnerství, jak by měla tato partnerství vypadat. Důležité je soustředit se na silné stránky těch partnerství. To je samozřejmě dvoustranný proces a my za Evropskou unii musíme mít jasno, jak my chceme, aby ty vztahy vypadaly. Jde jednak o posílení hospodářských a politických vztahů a také možnost řešit s těmito partnery závažné otázky, jako je demokracie a lidská práva. Také je třeba přihlédnout k úloze těchto států, kterou hrají v mezinárodním kontextu a k úloze, kterou my bychom chtěli, aby tyto země hrály. Pokud jde o Srbsko a Kosovo, já to vlastně vše zodpovím v jedné reakci, ale poté se ještě vrátím eh, k tomu časovému harmonogramu, tedy k otázce paní Nates. Děkuji za vaše eh, vřelá eh, slova o, a blahopřání k těm mým jmenováním, které jsem provedla v rámci ESVČ. Pokud jde o ty zmrazené konflikty, to jsou velice důležitá témata, kterými se zabýváme. Myslím si, že budou stále důležitější. Jedním z nich je otázka podněstří, tam eh, O tom jsme diskutovali se Sergejem Lavrovem eh, v rámci Fóra 5 plus 2. Je třeba se k tomu ještě eh, vrátit v diskusích o Moldavsku. Nicméně souhlasím s vámi, že je to velice důležité téma, že bychom se mu měli věnovat, protože naším úkolem je nejen budování míru, ale také předcházení konfliktů. Pokud jde o Afganistán, já nejsem zodpovědná za vojenské akce v Afganistánu, ale jsem zodpovědná za zajištění dobrých civilních misí, ať jde o policii nebo o zabezpečení bezpečnosti lidí, kteří se, chtějí, kteří se podílejí na zlepšení života Afgánců. Myslím si, že se shodneme na významnosti této otázky. Pokud jde o Blízký východ a kontakty, které mám se zástupci Arabské ligy a států od Sýrie až po Jordánsko, protože tyto členské státy samozřejmě, tyto státy mohou přispět eh, k řešení situace na Blízkém východě. Takže tyto kontakty máme. Pokud jde o otázku paní eh, Lunáček, eh, zde je třeba nedívat se pouze na to, co děláme jednotlivě v Indii nebo v Pákistánu. My máme 135 eh, delegací a všechny tyto státy budou patrně eh, zasaženy například změnami klimatu, což ohrozí do určité míry bezpečnost těchto států a my se musíme aktivně podílet na řešení té situace. Pokud jde o Srbsko a Kosovo, ten časový harmonogram rozhovorů eh, stanovili eh, srbský prezident Tadič a ministerský předseda Srbska a my tento proces nyní zahájíme. Pokud jde o praktické otázky, které budou mít dopad na život obyvatel, my se samozřejmě budeme eh, snažit zabývat se těmito otázkami jako prvními. Konečný výsledek bude samozřejmě záviset na tom, jak se nám ty rozhovory podaří rozběhnout. Já jsem dnes eh, dopoledne eh, diskutovala eh, s panem Jačim o té problematice, o tom, jak se na to dívá Evropská unie. Ale je třeba v tomto dialogu ještě za komisi pokročit. Pokud jde o Izrael a to, co vyžadují od svých obyvatel, to prohlášení loajality, o těchto tématech nemůžeme diskutovat nyní, o těch musíme diskutovat v rámci širšího kontextu izraelsko-palestinského konfliktu. Pokud jde o otázku pana Proveru, ten zmínil Somálsko, vy jste popsal zbytečnost organizování těch mezinárodních konferencí. Já si myslím, že nejsou tak zcela zbytečné, protože jsem na Mauriciu jednu takovou jedné konferenci spolu předsedala. Účastnili se Komorské ostrovy, Seychely, Mauricius a také určité další státy, Mozambik, regionální organizace a všichni jsme se zamýšleli nad vybudováním eh, afrického Eh, vedení afrického vlivu v této oblasti. Dohodli jsme se na tom, že je potřeba podpořit úlohu Afriky při řešení tohoto konfliktu. My je můžeme podporovat, jak pokud jde o zdroje, ale také pokud jde o práci a úsilí ze strany OSN. Je tedy třeba podpořit eh, vládu, somálskou vládu při řešení problematiky v zemi. Myslím si, že bychom rovněž měli podpořit eh, sousední země, aby hrály co, nejzávažnější, co nejvýznamnější roli v řešení toho konfliktu. Eh, pane Tenoku, vám také děkuji za eh, vaši otázku. Mohu zmínit dva případy efektivnějšího využívání zdrojů a také úspory zdrojů z nich některé z nich by měly být eh, znovu investovány. Pokud jde o Súdán, máte pravdu, že je třeba pokročit ku předu. A když Ban Ki-moon byl zde v Evropském parlamentu, já jsem se s ním setkala a on to popisoval jako problematiku zahraniční politiky začátku příštího roku. On podporuje to, co eh, dělá bývalý prezident Becky, sociální, hospodářské, politické otázky na východě Súdánu jsou nyní angažovány také státy Perského zálivu, takže eh, to mezinárodní úsilí je velké, z velké míry ho koordinuje OSN a my všichni vlastně nyní čekáme na to, jak eh, ten proces posunout účinně dále ku předu, ale samozřejmě musíme spolupracovat s mezinárodním společenstvím a skutečně sledujeme tu situaci s velkými obavami. To je, myslím, pokud jde tedy o unifor. A myslím si, že to nebude, eh, že ta situace se nevyvine podobně jako v Kosovu. Myslím si, že i ty příslušné agentury jsou, jsou lépe propojeny, než tomu bylo v Kosovu. Pokud jde o západní Saharu, zde je klíčová eh, pozice Rady bezpečnosti OSN. Jde o to, aby tam ten dialog pokračoval. Evropská unie může poskytovat eh, humanitární pomoc ale já jsem slyšela, co jste říkala a ještě se na tu otázku západní Sahary podívám znovu. Děkuji mnohokrát, paní Baronko. To, že dokážete respektovat přidělenou dobu, je velice dobrým e, znakem eh, smyslu pro povinnost. Vážení kolegové, e, prosím vás o stručnost, pokud chcete pokládat otázky. Prosím, pokládejte pouze otázky a mm, zdržte se dalších komentářů, pan Danžan. Paní předsed, Paní eh, vysoká komisařko, paní vysoká představitelka, já bych vám chtěl nejprve poděkovat za to, co děláte při zaha- pro zahájení dialogu Srbsko. Kosovo hrajete klíčovou roli při rozhovorech s prezidentem Tadičem a myslím si, že vám můžeme poblahopřát k velice podstatnému eh, výsledku, kterého bylo dosaženo. Dále bych chtěl být trochu kritický, pokud jde o důležitou politiku v rámci Lisabonské smlouvy a to je politika společná bezpečnostní a obraná eh, politika která se projevuje například i při operaci Atalanta, o které jsme právě no, hovořili. Je jasné, že členské státy mají určitou uh, zodpovědnost, uh, úlohu zde hraje i ESV, če, kterým jste se zabývala. Na otázku bezpečnosti dopadá také finanční a ekonomická krize. Myslím si ale, že uh, ministři eh, zahraničí vyjadřují velké znepokojení, eh, například i pan eh, Cameron se o tom zmínil, i Evropská bezpečnostní agentura, která také v podstatě nehraje odpovídající roli a O těch obavách hovořil i předseda NATO Rasmussen. Já bych se chtěl zeptat, jak můžeme posílit tuto politiku, protože jde o novou a velice ambiciózní politiku v rámci Lisabonské smlouvy. Děkuji panu předsedovi Danžánovi a poprosím uh, pana poslance Talera minuta a půl. Partito, ancora più bravo. Onorevole Panzeri, un minuto. Aha, on odešel, takže pan poslanec tan Panzeri, minuta a půl. Já doufám, že to stihnu i v kratší době. Chtěl bych poděkovat paní eh, vysoké představitelce za její přítomnost zde a mám následující otázku, kterou budu klást, dokud mi na ní neodpovíte, i když možná s tím již budu otravný. Položil jsem vám ji i při nedávných eh, debatách s předsedou parlamentu. Je to otázka mandát kontraktů a rámcových smluv eh, s dalšími zeměmi. Jde o vztah eh, komise a rady s Evropským parlamentem. Příští týden například máme delegaci, která pojede do Líbie a tato delegace dosud nezná mandát, který jí rada eh, dala pro vyjednání případné rámcové dohody. Já jsem o tuto možnost žádal již několikrát Samozřejmě půjde o velice citlivý dokument a je třeba mít možnost tento citlivý dokument konzultovat. Pokud ten dokument citlivý není, tak mi není jasné, proč by Evropský parlament se s ním nemohl seznámit s tím návrhem protože to ohrožuje důvěryhodnost Evropského parlamentu, když jede do jiných, do třetích zemích a také to vrhá špatné světlo na vztahy jednotlivých institucí. My jsme se podíleli na vzniku ESVČ, bylo by dobré podílet se i na této věci. Dále prosím pana poslance Arlakyho, minuta a půl. Jenom dvě krátké otázky Irán a Afganistán. Nemyslíte si, že Evropská unie promrhává velkou příležitost? Mohla by učinit velké návrhy v případě té jaderné otázky v Iránu? Do této chvíle se diskuse neustále zužijí. Teď se to zužilo v podstatě na otázku sankce ano nebo ne. Nemyslíte si, že Evropská unie přišla o velkou příležitost v případě turecko-brazilského návrhu, který se týká eh, uranu, který je bohacen mimo území Iránu. A původně eh, o to usovala také americká vláda a potom najednou eh, tento návrh byl zamítnut. Čili co s tím chcete dělat a co si myslíte o riziku, že se tato diskuse bude neustále zužovat i v následujících měsících. Dále Afganistán. Jsme v konečné fázi strategie Evropského parlamentu v případě Afganistánu. Pracovali jsme jeden rok na této strategii, která je celkem detailní v některých otázkách a stanovisko komise nebylo do této chvíle příliš konstruktivní, takže doufám, že zasáhnete a situace napravíte. Laki. Děkuji panu poslanci Arlakimu. Pan poslanec Schulz. A omlouvám se, pan poslanec eh, Petering. Děkuji vám, pane předsedo paní vysoká zástupkyně a místopředsedkyně Vysoká eh, Evropské komise. Vaši úlohu vám nezávidíme, protože se musíte zabývat celým světem a kromě toho máte ještě 27 ministrů zahraničí. Rád bych vám řekl, že se na vaši práci díváme se sympatiemi a podporujeme ji. S velkými obavami se ale díváme na to, jak některé věci spolu souvisejí. Minulý týden jsme v pracovní skupině pro Blízký východ opakovaně řekli, že vyjádření iránského prezidenta Ahmadinežáda o Izraeli jsou neakceptovatelná. Eh, samozřejmě, že eh, akceptujeme právo na život Izraelitů, ale samozřejmě eh, bych rád věděl, jestli bychom neměli mluvit jasnějším jazykem. Eh, je neakceptovatelné, aby Izrael pokračoval ve své osídlovací politice. To je totiž překážkou eh, mírového procesu. Západní Jeruzalém nepatří totiž eh, k jejich území a také nemají právo na to, aby nadále osidlovali ta území a stavěli sídliště. Vidíte nějakou šanci, že by se tam silněji mohly zapojit i Spojené národy a více se v této problematice angažoval. Já bych vás tedy eh, rád vyzval k tomu, abyste eh, tuto otázku učinila zásadní otázkou své politiky. Děkuji. Pan poslanec Berman, předseda delegace pro vztahy s Afganistánem, minuta a půl. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, Naprosto souhlasím s paní Najic, která hovoří o nutnosti revize naší strategie v Afganistánu, že musíme zvážit naši vojenskou přítomnost, protože úspěch se zdá být velice daleko. Jenom konkrétní otázka ohledně Afganistánu. Jsou tam dva francouzští novináři, kteří byli uneseni v Afganistánu, a to před 300 dny. Dále tam je holandský je charitativní pracovník, který byl také unesen. Jak vidíte spolupráci mezi službami Evropské unie, abychom je vysvobodili, abychom tyto zajace vysvobodili eh, ještě jak z funkce eh, předsedy výboru. Wikileaks informuje o zneužitích eh, lidských práv v Afganistánu a žádá mezinárodní vyšetřování v případě eh, porušení těchto práv, zabíjení civilistů. Co si o to myslíte a podpořila byste takovéto vyšetřování? Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Schulz. Minutu a půl, prosím. Um, ich kann mich der Freude... Já se mohu připojit k tomu, co řekli mý kolegové o tom, že mají radost z toho, že jste pravidelně v kontaktu s tímto výborem a že máme možnost eh, položit vám aktuální otázky. Eh, konkrétní otázka souvisí s usnesením o Moldavsku, kterou jsme schválili minulý týden. Tam se hovoří o iniciativě Mezeberg mezi Německem a Ruskem. To je jádro stávajícího bezpečnostního féra z úrovně eh, velvyslanectví na úroveň ministrů zahraničí. Vy a ministr Lavrov jste byli eh, pověřeni otázkou Podněstří a moje otázka je, co si o tom návrhu myslíte a zahájili jste už nějaké aktivity v této oblasti? Jak je možné, že se toto téma neobjevilo na samitu EU-Rusko v Rostově před několika dny a objevilo se teprve v Mézebergu? Byla jste vůbec informována, byla jste do celé problematiky zapojená, a nebo je to normální, že Evropš- Evropská ministrině zahraničí e, provádí své aktivity bilaterálními e, rozhovory, anebo že je pověřována bilaterálními požadavky. La parola. Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Kelam. Minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, paní Baronko, že jste nám řekla své myšlenky a přeji vám hodně štěstí do vzniku ESVČ. E Existují určité obavy, že je neadekvátní transatlantická koordinace, což je výsledkem nedávné iniciativy ze strany některých členských států Evropské unie. Je tady riziko, že Rusko může získat jeden z členských států a bojovat proti Americe nebo prostě vyostřit vnitřní konflikty. Chcete prohloubit více partnerství? Rusko musí naplnit své závazky, jednak musí dojít k příměří zbraní z Gruzií. rád bych se také zeptal, zda se setkáváte s ruskými partnery a řešíte velice důrazně obavy, které mají členové parlamentu v případě eh, procesu s panem Chodorkovským, což je také důkaz degradace zákonnosti v Rusku. Grazie, onorevole Ke. Děkuji panu poslanci Kámovi a na závěr tohoto bloku otázek pan poslanec Van Norden, minuta a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní Baronko. Času není mnoho a já se proto zaměřím pouze na jedno téma, tím je otázka Zimbabwe. Myslím si, že to zde dosud nepadlo. Zvláště Zvláštním důvodem znepokojení je jednostraná nominace ze strany prezidenta Mugabeho, tedy nominace vyslanců, zvláště jmenování vyslance do Evropské unie paní Mučady. Jak víte, nebylo to schváleno eh, panem Čangirajem, eh, mozam, eh, zimbabským ministerským předsedou. Pan Čangiraj sám měl kontakty s Evropskou unii a e, řekl, že by Evropská unie paní e, navrženou velvyslankyni neměla přijmout e, paní tato kandidatura byla tedy představena panu Barozovi, předsedovi komise a panu Van Rompejovi, kteří obdrželi pověřovací listiny. Já jsem tyto pány skontaktoval ale domnívám se, že i vy byste mohla eh, tuto záležitost ovlivnit a chtěl bych vás požádat o podporu toho, aby pověřovací listiny paní eh, Mučady a dalších případných jednostranně jmenovaných velvyslanců ze strany Zimbabwe byly zamítnuty. Děkuji, pane Van Nordene, a nyní má opět slovo paní baronka já vím, paní Baronko, že se vám jistě podaří vtěsnat odpovědi do deseti minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se. Pan Danžan. mnohokrát děkuji za poznámky, které se týkají Srbska a Kosova. Myslím si, že vidím bezpečnostní otázku trošku jinak. Právě jsem obědvala eh, se pracovníky, 27 pracovníky v oblasti obrany, jak budeme postupovat dál a řešili jsme řadu otázek. Nejen otázek, které jsou důležité pro ně, což je velice komplexní přístup. Víte, že to chtějí prosadit, chtějí zajistit, aby až se budeme zabývat vojenskými otázkami, abychom byli v celkovém kontextu, jak strategicky budeme spolupracovat v rámci celé Evropské unie a jaké nástroje budeme používat pro řešení skrytých problémů. Eh, také řešíme, jak lépe spolupracovat v rámci struktur. Vím, že to je pro vás důležitá otázka. Čili možná to máme více pod kontrolou, než si myslíte. Nevím, co, nemohu hovořit jménem pana Camerona. V celé řadě členských států premiéři, a já to chápu, eh, berou otázku obrany jako součást své svrchovanosti a je velice důležité, abychom spolupracovali, to je velice na místě v rámci celé Evropské unie. Co se týče Evropské obrané agentury, eh, v tuto chvíli, tento týden, eh, dělají konkurs na ředitele této agentury. Je tady velký pokrok. Jsou schopni skutečně nabídnout služby Evropské unii. Uvědomují si, že eh, v období ekonomické krize jsou rozpočty velice těsné a snaží se eh, nabídnout to otázky v oblasti rozvoje a také si uvědomují, že jednotlivé členské státy se chtějí ponechat své obrané kapacity, ale je důležité spolupracovat. Například eh, Velká Británie, Francie, eh, ta o té spolupráci také hovoří. Dále Evropská unie a NATO. Pravidelně se setkávám s generálním tajemníkem Rasmusenem, hovoříme o větší spolupráci abychom zajistili, že politické otázky nám umožnily, abychom i v terénu mohli spolupracovat. Minulý týden jsme se konkrétně bavili o tom, co budeme dělat v Afganistánu a o účinnosti naší spolupráce. To jsou otázky, které jsou pro mě důležité. Máte pravdu, musíme odvést ještě další práci. Už jsem to probírala s generálním tajemníkem, abychom se setkali v příštích týdnech a musíme se zaměřit na další věci budoucnosti. Pan Panzeri, vím, co vás frustruje, slyšela jsem to v hlase. Můj problém je, že to není otázka mé, mého mandátu, já to nevyřeším. Musíme mít eh, přístup i z rady, eh, ze strany rady, bude také diskutovat s korepéry příští týden a to přispěje. Já Chci, abychom co možná nejdříve dosáhli řešení. Nevím, jaké bude, ale chápu vaši touhu, a především pokud tam cestujete, abychom se tam zapojili tak, jak jsme se dohodli. Není, jak jsem říkala, není to na mě, abych to úplně rozhodla, nicméně budu informovat o vaší frustraci. Teď Afganistán a otázky, které zazněly na toto téma. Jenom jsem bohužel někam založila papír. Takže když budu hovořit, tak se ten papír najdu. Je eh, důležité pro vaši práci, pro vaši strategii. Nevím, co jste tím měl na mysli, když jste řekl, eh, že komise nevzala v potaz vaši strategii, ale chápu, co tím máte na mysli. Ptal se mi také na Irán, už jsem to našla. Otázka, jestli jsme promarnili příležitost. Jestli si neškodíme tím, že neprosazujeme naše myšlenky. Ano, je to tak z celé řady důvodů, protože jsem říkala, že bychom měli zahájit rozhovory, nebudu popisovat veškeré iniciativy, ale je velice důležité, abychom byli jasní. V první řadě musíme probrat otázku jaderných kapacit. Musíme se zaměřit na to, aby tyto rozhovory byly konstruktivní. Dlouze jsem hovořila s panem Sazem Amarinem, hovořila jsem o to turecko-brazilské iniciativě. TRR je důležité, ale je to oddělená otázka. Je to něco odlišného od toho, co se snažíme popsat my, což je klíčová věc. Eh, co se týče potenciálu jaderných kapacit. Je to paralelní věc, ale není to úplně součástí a to je obava, kterou jsem měla. Pan Petering zmínil se o prohlášení ze strany pana Ahmadečána. Vydávám celou řadu prohlášení a doufám, že jste informováni o mých poznámkách a to, co se snažíme vyslovit jménem Evropy v případě těchto důležitých témat. A byla jsem zcela jasná, co se týče e, otázky usídlení. Nyní je otázka, zda tyto e, tato vyjednávání mohou být opět zahájena, se Američanům podaří opět dostat partnery ke stolu, možná se tam vyřeší otázka moratoria, e, nemůžeme mít další blok na silnicích. Ten kvartet to silně podporuje, sejdeme se, budeme o tom hovořit a velice aktivně jsme zapojeni do toho, abychom tento proces podpořili. Je to pro nás nesmírná priorita. Byla jsem třikrát na Blízkém východě v letošním roce a do této chvíle jsem měla celou řadu diskusí na toto téma. Je tedy jasné, že je to na pořadu jednání a jakmile se rozproudí vzájemné rozhovory, tak eh, to bude důležité. Pan Berman, paní Berman, pardon, nemohu hovořit o tom, co se děje v případě těch unesených obětí. Jsou tady dvě věci. Evropská unie a místa jako Afganistán, tam musíme naše lidi maximálně ochránit. Tím se vracím k tomu proč jsme v kontaktu s NATem a s ostatními a také musíme využít podpory ze strany členských států a mohu vás ujistit, že to činíme. Pan Šulce, Moldavsko, zase jsem se do toho zapojila, zase jsem o tom věděla, co se stalo mezi kancelářkou Merklovou a Ruskem. Ano, byla jsem informována. Když to vyjednávají členské státy, jsou to důležité bilaterální vyjednávání, ale pochopitelně musí existovat interní komunikace mezi členskými státy a mezi námi, abychom i do toho byli aktivně zapojeni. Máte pravdu, že je důležité podívat se na budoucnost Moldavska a podívat se na možnosti, co můžeme dělat v otázce podněstří. Pan Kelem, transatlantická koordinace. To je důležité, souhlasím. Říkal jste, že Rusko musí pokračovat eh, ve svých předešlých eh, eh, angažmá, nevím, jestli to také řekli v případě Gruzie, ale přála bych se, aby tomu tak bylo. Vždy hovoříme o těch velkých obavách, které jste vyslovil, o jednotlivcích, těch soudních případech, problém Gruzie a tak dále. To je vždy součástí naší diskuse. Snažíme se vytvořit dobré partnerství s, Ruskou, s Ruskem, kde jsou tyto problémy řešeny a snažíme se postoupit dál v oblasti partnerství, modernizace. Tímto způsobem můžeme zajistit hospodářskou spolupráci a také spolupráci mezi institucemi. To je cesta, kterou se musíme vydat a zcela jistě to děláme. A pan Van Oden Myslím, že jste mě také poslal kopii dopisu, který se odeslal oběma předsedům, prezidentům, to je důležité. Nemohu vám říci, zda nebo jak ta konverzace skončí, ale naprosto s vámi souhlasím. Pokud máme mít velvyslance, tak musí hovořit jménem státu, který zastupují, za kterého byly vysláně a vím, že uh, se to nyní zvažuje. Možná vás budu informovat, až budu mít více informací, tak se k tomu vrátím. Děkuji, paní baronko, a pustíme se opět do kola otázek. Nyní paní poslankyně Outola, která je předsedkyní podvýboru pro lidská práva. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla velice vřele podpořit eh, to, co říkal kolega Pancery o nedostatečném přístupu parlamentních orgánů k základním informacím pro naši práci. Druhá připomínka se týká strategického partnerství. Když jsem se dívala na nedávné výsledky Eh, strategického partnerství s Ruskem, s Čínou. Všimla jsem si, že Evropská unie působí velice zmateně, pokud jde o vztah k těmto velice eh, eh, sebevědomým zemím. Když se podívám na výsledky samitu EU-Čína, tak vidím, že se zde vůbec nehovoří o zlepšení otázky lidských práv a demokratizaci. To bylo pouhé dva dny předtím, než eh, si této problematiky všiml svět, protože Liu Xiovi byla udělena Nobelova cena. Takže eh, jaký je postoj Evropské unie k této otázce demokracie a lidských práv? A pokud eh, jde o otázku interinstitucionální dohody. V našem podvýboru si mm, máme obavu, že si nebudete pam dostatečně vědomá svého závazku, pokud jde o eh, ochranu lidských práv a dialog na vysoké úrovni o této tématice. Děkuji paní poslankyni Autole a nyní pan poslanec Janaku. Paní poslankyně Janaku. Děkuji, že jste přišla, paní baronko. A já mám několik konkrétních otázek. Tak nejdříve by mě zajímalo, jak bude vypadat vaše úloha v Afghánistánu a za druhé, to se týká dalšího samitu EU-USA. Budete se zabývat taky tématem Wikileaks? No a na závěr bych ráda věděla následující. Jde mi o Evropskou agendu pro otázky obrany. Víte už, co se tam bude odehrávat? Děkuji, děkuji paní poslankyně Boskurt. Minuta a půl. Já se omlouvám, byl zde nějaký problém s překladem. Má otázka se týká Číny. Souhlasím s tím, co říkala paní Outala. Chtěla bych ale doplnit rovněž situaci Ujguřanů ve východní části Číně, protože Ujgursko skutečně trpí v oblasti lidských práv. Je tam velice špatná situace, Ujguřané se nemohou eh, týkat, eh, s kým bych chtěl. Je tam i problematika lékařské péče ve věznicích. Také bych se chtěla zmínit o Turecku. Když jste v červenci navštívila Turecko, abyste proskoumala možnosti strategického dialogu, chtěla bych říct, že je velice důležité tento dialog mít, ale otázka Kypru, kamkoliv se podíváte, prostě všude je ta otázka Kypru. Jaký je váš plán na pomoc všem stranám, aby se ta otázka konečně nějak vyřešila, protože to je důležité nejen pro Kypr samotný, ale také pro eh, proces dialogu s Tureckem. Děkuji paní poslankyni Boskurt. Dále prosím kolegu Šakého minuta a půl. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, i paní vysoké představitelce na eh, pon pondělní schůzce se formalizoval eh, palíček sankcí pro Irán a bylo tedy schváleno, že Irán může eh, postupovat ve svém jaderném programu, aniž to bude mít dopady na obyvatelstvo. Eh, chtěla bych se zeptat na ten balíček o opatření a také Nicméně došlo k tomu, že ten jaderný eh, náklad eh, byl eh, přepraven a že jsou rovněž překračovány ty sankce Evropské unie. Také došlo k určitým omezením, pokud jde o přepravu těchto, tohoto jaderného materiálu. Nicméně sankce by neměly mít žádný vliv na přepravu ropy z, z a do Iránu. Jaký nátlak si myslíte by měl být vynakládán na evropské společnosti v tomto ohledu a e, chcete o tom hovořit na dalším summitu EU-USA? rovněž, eh, jaký je dopad těch eh, případný dopad těch sankcí ze strany Evropské unie na chování v Iránu v oblasti potlačování lidských práv. Děkuji. Pan poslanec Strasser, minuta a půl. Paní vysoká zástupkyně, Děkuji vám eh, za to, že mluvíte jasným jazykem a to nejenom při tom úvodním prohlášení, ale i ve svých odpovědích. Myslím, že to ukazuje dobrou formu spolupráce v tomto grémiu. Já bych podpořil to, co řekl kolega Pancieri v té otázce líbě. Je opravdu nutné, abychom dostávali eh, příslušné informace a výbor se bude opravdu snažit o to, aby zůstaly důvěrné. Rovněž bych se rád dostal k tomu eh, summitu EU-USA 20. listopadu. Já jsem bývalým stínovým zpravodajem pro otázku SWIFTu a také zpravodajem pro otázky údajů o cestujících PNR. Takže bych se rád zeptal na otázku ochrany osobních údajů a občanských práv. Rád bych vás poprosil, aby se tyto otázky staly centrem rozhovoru s USA. Řada otázek je opravdu sporná, například 14-dolarový poplatek, dohoda PNR, dohoda SWIFT, dohoda o ochraně svobod, eh, osobních údajů jako taková. V novém zákoně se plánuje, že Eh, předávání údajů by mělo probíhat směrem k eh, americkému zahrani- ministerstvu zahraničí a další a další věci. Potřebujeme opravdu záruku spolehlivosti a k tomu také vaši pomoc. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Thaler, držel jsem vám místo, takže máte také minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěl omluvit eh, za to, že jsem zde nebyl od počátku. Chtěl jsem položit otázku týkající se role Evropské unie v OSN. Myslím si, že to je velice důležité a chtěl bych se zeptat, jaká je v tomto ohledu vaše strategie. Jak můžeme být úspěšnější při usnadňování, eh, při Eh, trvání na našich požadavcích. Také bych vám chtěl poblahopřát k vašemu eh, diplomatickému úsilí a k úspěchům v jednání s prezidentem Tadičem, pokud jde o jednání o Kosovu na polivalného valného schromáždění. Chtěl bych doporučit a navrhnout, abychom skutečně trvali na tom, aby tato jednání začala okamžitě, bez jakéhokoliv váhání protože žádná vládní ani politická krize by neměla zabránit tomu, aby tyto rozhovory eh, byly zahájeny a myslím si, že zde máte klíčovou autoritu. Také mám určitou žádost. Musíme mít na mysli i Makedonii, protože situace v Makedonii není dobrá hrozí to tím, že se to zvrátí v jakýsi zmražený konflikt a může to potenciálně destabilizovat eh, vše, čeho jsme v západním Balkánu dosáhli. Takže prosím, abyste se do toho do řešení tohoto konfliktu zapojila také. Děkuji mnohokrát panu poslanci Talerovi a nyní má slovo pan poslanec Campbell, minuta a půl. Um, Baroness Ashton, Paní Baranko, právě jste jmenovala prvního evropského velvyslance do USA. Je to první z celé řady evropských diplomatů, je to jeden ze sedmi tisíc vysoce placených eh, úředníků. Nám to přijde, že to je mrhání penězi eh, vedle dalších ambasád. Je to vlastně zdvojování. Teď Evropská unie naplnila další požadavek na evropský stát podle Montevideoské eh, dohody. Popíráte, že vaše práce je přímo motivována tím, abyste naplnila konvenci z Montevidea a tak umožnila vytvoření státu, kterému budeme říkat Spojené státy evropské. Děkuji, pane poslanče. A poslední v tomto kole paní poslankyně je ten Méky. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát paní vysoké eh, představitelce a popřát vám úspěch ve vaší práci. Vrátila bych se ale nyní k politice EU vůči Afganistánu. Jaká je současná situace, pokud jde o civilní úsilí a pokud jde o politické operace, je tam e, dostatek odpovídajících kapacit a jakým způsobem přimět členské státy, aby tam vyslali větší síly. A i když jste hovořila o tom, že nemáte na starosti vojenské operace, chtěla bych e, slyšet z vaší strany něco o tom, jaké jsou naše cíle v Afganistánu dříve, než se odtamtud stáhneme a jaký je případný časový harmonogram. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. A nyní opět předávám slovo paní baronce. Deset minut, pokud to stihnete. Děkuji, pane předsedo. Paní Outalo, vy jste vyjádřila přání být informovaná Eh, tak jak o tom hovořil již pan Pancery, a zmínila jste strategická partnerství. Na samitu s Čínou jsme samozřejmě o lidských právech hovořili. Byla na pořadu jednání a jsou na pořadu všech jednání, eh, všech mých jednání. Já se s lidmi pravidelně setkávám, když navštěvuji Čínu a hovoříme o otázce lidských práv. Pro nás je to naprosto ústřední otázka, nejen pokud jde o vztahy s Čínou. Jedním z důvodů, proč se snažíme revidovat naši činnost v oblasti lidských práv eh, ze strany evropských institucí, je zefektivnit naši práci. Někdy je důležité mít oddělený a jasný dialog s jednotlivými partnery. Jindy je třeba, aby to bylo centrální součástí obecného dialogu. Hlavní je to, že lidská práva neměla být obcházena a je důležité zajistit, aby byla nedílnou součástí veškerých našich aktivit a je třeba, aby zde Evropská unie měla jasný a odhodlaný přístup a abychom této otázce řádně rozuměli a mohli v ní pokročit. Je eh, třeba nesoustředit se pouze na mluvení, na rétoriku. Je třeba dosahovat konkrétních výsledků. A já se v této oblasti rovněž snažím stanovit si své osobní priority v této oblasti pro budoucnost. A jak víte, velice ráda se seznámím s vašimi stanovisky v této oblasti, Paní Janaku, já se omlouvám za výslovnost eh, některých jmen. Ano, pokud je o Evropskou eh, obranou agenturu, dozvíte eh, se ta příslušná jména, jakmile se o nich dozvím i já, rozhovory budou probíhat, eh, přijímací rozhovory budou probíhat tento příští týden tento a příští týden. Nebudu komentovat to, co zde bylo řečeno o Wikileaks. Já velice pečlivě naslouchám tomu, co říkají Spojené státy a samozřejmě bych zde nechtěla tuto otázku komentovat přímo. Pokud jde o to, co říkala paní Boskurt, vy jste se mě dotazovala na problematiku Kypru a Turecka. Samozřejmě já se nezapojuji do diskuse o Kypru jakožto o členském státu tedy z pozice členského státu, ale jsem zapojena do diskusí, které eh, Kypr zajímají jakožto členský stát, pokud jde o vztahy eh, s Tureckem a pokud jde o vztahy EU. NATO a jsem s nimi v úzkém kontaktu. Je velice důležité, abychom na jedné straně se snažili řešit tyto otázky prakticky, tak aby měly přímý dopad na občany. A druhá věc je to politické řešení. Myslím si, že v našich rozhovorech s Tureckem, zvláště s ministerským předsedou Turecka, jasně hovoříme o nezbytnosti globálního řešení, které bude konečnou odpovědí pro kyperské občany. Tak to bylo Turecko, nyní Irán, sankce a dopad na místní obyvatelé. Eh, velice se snažíme, aby tyto sankce byly naprosto cílené a aby byly efektivní, aby se zaměřili na konkrétní podniky, na jejich zájmy a chceme vytvořit takové podmínky, abychom eh, vytvořili tlak vytvořili tlak na iránskou vládu. Dále jste se zmínila o lidských právech a sankcích. To je otevřená diskuse, řekla se to velice pertinentně. Účelem těchto sankcí, co se týče ekonomických sankcí, v tuto chvíli je jasné, že je to součást těch paralelních jednání a snažíme se najít řešení. Řešení, aby nejen lidé v Iránu byli ve větším bezpečí, ale aby tomu tak bylo i v širším regionu. To je naším úkolem a snažíme se ji maximálně prosadit. Další otázka, pan Strasser. Paní Strasser, děkuji eh, za to, že jste mi řekla, že moje odpovědi jsou jasné. Doufám, že tomu bude ještě líp. Ano, SWIFT, to probíráme z USA. Vím, že je to nesmírně důležité pro USA a říkám to nejen z hlediska naší dohody, ale také naprostého pochopení je tak důležitosti Evropského parlamentu. Já si myslím, že velvyslanec byl velice aktivní, aby se tyto rozhovory odvíjely nejen zde, ale i v USA, aby to bylo jasně řečeno a já to pospuzuji, aby to bylo součástí našeho otevřeného dialogu. USA chce najít způsob, jak nejlépe poskytnout informace a také podrobněji vysvětlit význam těchto dohod. Po, podle mě to tak probíhá. Pokud si myslíte, že by měli dělat ještě něco dalšího, tak mi to sdělte, ale oni jasně chápou naše obavy a snaží se je řešit. pan Thaler, OSN, naše potřeby, naše požadavky. Myslím si, že v tuto chvíli spolu s OSN se v tuto dobu soustředíme na to, jak prosadit rezoluci, která nám umožní, abychom mohli patřičně hovořit na půdě OSN. Jak víte, v tuto chvíli jsme se dostali na konec seznamu, což je Eh, takový negativní dopad po Lisabonském období. V podstatě Evropská unie je vyslyšena, nic jiného, protože jsme velice aktivní, jak v OSN, tak po celém světě, jako dárci a musíme použít takovýto komplexní přístup ze strany Evropské unie. Já doufám, že to je dobře pochopeno také ze strany ostatních zemí a celá řada zemí to vítá a chce v tom dále pokračovat. To je naše práce, jak přistupujeme k OSN. Ale pochopitelně s OSN jednáme neustále. Eh, Vídám generálního tajemníka pan Kimuna nesčetěkrát, hovoříme efektivně o nejrůznějších tématech, hovoříme i s jeho zástupci. Děkuji za poznámky o Srbsku. Byl to pan prezident Tadič, nebyla jsem to já, čili to byla součást dialogu, který jsem vedla nejen já, ale byl to on, kdo to prosadil. Rozhovory musí být zahájeny co možná nejdříve a eh, kolega Robert Cooper byl v regionu minulý týden, dále tam byla Hillary Clintonová, probíhají tam dobré rozhovory a já doufám, že se tam věci rozhýbou, ale jsem si vědomá té rovnováhy. Je důležité, aby pochopili, že Evropská unie je zaangažovaná v našem vzájemném vztahu, ale doufám, že to bude brzy patrné. Jugoslávská republika Makedonie je zapojena, ale teď je kritická otázka eh, rozhovory s Řeckem. Jsou tady věci, které se musí dořešit. Doufám, že to také bude brzy, je to důležité a je důležité, aby i jejich ministři viděli svoji budoucnost Evropské unie, aby postoupili v těchto rozvorech. Pane Kambele, popírám to, co jste říkal naprosto kategoricky. Není to uh, mrhání zdroji. Ten důvod je následující a dávám příklad eh, z mého bývalého portfolia. Když uděláte obchodní dohodu jménem 27 zemí, tak se všechny zapojí do tohoto procesu. Není to žádné mrhání zdroje nebo nemožností jednotlivých členských států eh, neprosadit svůj zájem, ale dospějeme k lepší dohodě, protože to, co máme, máme mnohem větší schopnost hovořit jménem 27 členských států. A já bych chtěla prosadit, že ne ve všech okolnostech, ale v některých okolnostech, když hovoříme jako 27, tak to má mnohem větší dopad. Eh, příklad eh, blízkovýchodní mírové procesy, máme tam mnohem větší váhu a větší schopnost prokázat, že chceme prosadit tento mírový proces, chceme postoupit kupředu. Ale není to odebírání pravomocí od členských států, co dělají jednotlivce, ale je to spíše vzájemná spolupráce, co děláme dohromady. Zdá se, že se v těchto představách trochu odlišujeme. Paní Jetamaki, co se týká Afganistánu, ano, jsou tady harmonogramy a chceme zajistit, abychom měli dobrou misi v Afganistánu, věřím, že tomu tak je. Musíme jasně říct naše cíle, což se nám snad daří, a musíme propojit eh, ostatní stahy a práce, které tam probíhají. Je tam jinak generál Patreus, eh, pracujeme velice tvrdě na naší budoucnosti v tomto regionu. Je důležité, že stávající vedení je dobré. Myslím si, že se můžeme více zapojit. Myslím, že ano a zcela jistě se k tomu budu vracet v následujících několika týdnech. Děkuji a máme zde poslední kolo otázek. Nejprve prosím pane poslance Davida, předseda, předsedy, předsedu delegace pro vztahy s Mašrekem. Minuta a půl. Dě... Děkuji vám, pane předsedo. Paní Baronko, Já osobně vás nazývám svou vlastní ministriní zahraničí a jsem velmi rád, že jste nám zde podala informace, které jste nám podala a že jsou velmi hloubkové. Ehm, myslím si, že zazněla určitá kritika a i z mé strany, ale ta by měla směrovat, směřovat směrem ke členským státům a ty by na to měly reagovat. Vám bych já především rád pogratuloval k tomu, že byla uzavřena nebo že pokročila dohoda o přistoupení. A dále ten proces Torek Asis. Myslím, E por isso, enfim, eh, julgo que na defesa dos valores por que nos regemos, Domnívám se, že vzhledem k hodnotám, které bráníme, by Evropská unie měla mluvit důrazněji. Pokud jde o Radu pro spolupráci v zálivu, chtěl bych se vás zeptat, zda máte v plánu jmenovat pět velvyslanců do těch zemí, kde dosud žádné zastoupení nemáme. Máme pouze zástupce v Saudské Arábii. A nakonec eh, nevím, eh, zda budete eh, moci reagovat. Je to v souvislosti s tím, co říkal pan, pan, pan Cery. Já příští týden jedu do Libanonu a potřeboval bych stanovisko týkající se Mezinárodního tribunálu pro Libanon a příslušný mandát. Děkuji panu Davidovi a prosím dalšího řečníka. Minuta a půl. Paní vysoká představitelko, i já bych vás rád nazval svou ministrní zahraničí. Jsem totiž přesvědčen o tom, že my jako Evropský parlament musíme vystupovat sebevědomě. Já bych se ještě jednou rád zaměřil na konflikt na Severní Sahaře a v Maroku. A to nejen proto, že ten problém je v současné chvíli aktuální, ale světová společenství už celá desetiletí tento konflikt odsouvala. A byla aktivní pouze v případech, kdy se vyskytly problémy. Vy jste říkala, že Evropa poskytuje humanitární pomoc. A jinak samozřejmě poskytuje humanitární pomoc eh, Spojené národy anebo že jsou tam více zapojeny. A my jako Evropa bychom tam měli převzít větší zodpovědnost. Tento konflikt se odehrává bezprostředně na našich hranicích a lidé tam jsou opravdu zoufalí. Konečně chtějí mít práci, konečně chtějí mít kde bydlet, konečně chtějí mít podíl na nerostných surovinách své země a k těmto nerostným surovinám patří eh, samozřejmě i eh, i e, suroviny na pobřeží západní Sahary. E, nestačí tedy, abychom řekli, poskytujeme tam humanitár. Já se vás tedy ptám, jak se tam zapojíme silněji, abychom ten konflikt poněkud zmírnili. Grazie, Děkuji mnohokrát. Pan poslanec Petrle, minuta a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní Baronko, místo předsedkyně komise a vysoká představitelka. Já sedím tady, já jsem studoval zeměpis a dějepis a mám pocit, že vy jste již ale schromáždila více znalostí než já, ale dosud jsme nepokryli celou mapu. Mám otázku týkající se Střední Asie. Jsme stále znepokojeni situací v Kyrgyzstánu a také tím novým napětím v Tadžikistánu. Evropská unie má skvělého zvláštního eh, vyslance v panu Morelovi. Nicméně on není schopen sám prosadit dostatečnou politickou vůli a já bych se proto chtěla zeptat, zda ve Střední Asii plánujete nějaké další činnosti vzhledem k tomu novému napětí v té oblasti. Plánujete tedy něco nového pro tuto oblast a jakou úlohu si myslíte by v tomto konfliktu mohlo hrát Rusko, protože jde o strategické partnerství? Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec Desarnec. Paní poslankyně Desarnec. Děkuji mnohokrát, paní Ešton, já vás eh, velice ráda vždy poslouchám. Nic eh, méně trošku mě znepokojilo to, co jste říkal o Afganistánu, vím, že samozřejmě konflikty jsou e, ve všech e, možných místech, že se nemůžeme starat o všechny země, ale myslím se, že některá témata by pro Evropskou unii měla být prioritní. Například e, Blízký východ a také Afganistán by měl takovouto prioritou být. Já si upřímně myslím, že když se podíváme na to, že máme devět let po vypuknutí konfliktu v Afganistánu, že žádné výsledky v podstatě nemáme. Obyvatelstvo se domnívá, že v podstatě jde o okupační armádu, situace se nezlepšila, bezpečnost se nezlepšila, počet civilního obyvatelstva, které zahynulo v tom konfliktu, stále vzrůstá den po dni. My tam platíme pro tu obnovu vysíláme tam v rámci NATO naše vojáky, ale ti jediní, kdo rozhodují o strategii v Afganistánu, to je NATO. Já to chápu, oni mají mandát, ale chtěla bych požádat alespoň o to, abyste se ujala iniciativy a skutečně se zamyslela nad evropskou strategií pro Afganistán. Samozřejmě znamená to určitá rizika. Eh, znamená to, že nelze očekávat, že v 27 států se vždycky na všem shodne. Domnívám se ale, že pokud je nějaké téma, u kterého bychom měli riskovat, že je to téma Afganistánu. Předem vám děkuji. Pan poslanec Kukan, minuta a půl, předseda delegace. Děkuji, pane předsedo. Paní Baronko, přeji vám dobré odpoledne. My jsme všichni velice rádi, když se vám dobře daří. Doufám, že se vám daří dobře. Ještě nepadla jedna otázka týkající se západního Balkánu. Šlo o Bosnu a Hercegovinu. Já vím, že vy na to máte svůj vlastní zájem, víte, že je to obtížná oblast. Máte nějaké nové myšlenky, nějaké nové strategie, pokud jde o situaci v Bosně a Hercegovině, protože vím o vás, že se snažíte protlačovat, uplatňovat nové myšlenky a strategie. Pokud jde o Irán, vy jste zmínila jakýsi dvojí přístup k Iránu. Proto ale Unie potřebuje jak byč, tak cukrový. A já vím, že e, máme dost cukroví, ale otázka je, zda máme také e, dostatečnou sílu, dostatečný, řekl bych, byč Děkuji a prosím pana poslance Mirského, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velice stručně. Paní Baronko, jaké, jakými zásadami se řídíte, když jmenujete velvyslance ESVČ? protože Lotyšsko a Estonsko není dostatečně zastoupeno v diplomatických službách Evropské unie. Já si domnívám, že to není dobré a jak chcete tuto chybu napravit? Paní poslankyně Brantnerová, minuta a půl. Děkuji mnohokrát. V první řadě vás vítám, paní Baronko. Chtěla bych se vrátit k něčemu, co už zaznělo jsem ráda, že chcete předcházet konfliktům, budovat mír, ale když se podíváme na fakta, tak máte více než 120 míst v této oblasti, tak doufám, že tyto nové funkce vyplynou ze synergií. Chtěla bych vidět náležitou strukturu, také oblast mediace na největší úrovni a také je důležité, abyste neustále prosazovala předcházení konfliktu a budování míru. Nemůžete mít pouze jenom experty, ale musíte to prakticky uplatňovat. Druhá věc je eh, věc týkající se Somálska. Máme tam misi, školíme vojáky a víme, že tam jsou také bezpečnostní složky, které no, pak formují opozici. Například eh, máme německé soukromé bezpečnostní složky, které školí je, trénují je opozice a naopak tam máme evropské složky, které e, školí je vládní složky. Já si myslím, že musíte začít legislativní proces v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Viděli jsme žoldáky e, v nejrůznějších zemích a máme také další soukromé bezpečnostní složky, služby, které působí v nejrůznějších zemích konfliktu, čili je důležité, abyste zavedla takovouto legislativu a je to ta nejvyšší nebo ta patřičná chvíle, kdyby se to měla zajistit. Děkuji, paní poslankyně de Kaiser. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit eh, k tomu, co říkal Mario David o Tariku Azízovi. Mnoho se zde hovořilo o válce v Iráku. Možná ale přišel čas obrátit stranu, stránku a já si nejsem jistá, zda odsouzení Tarika Azíze na smrt oběšením spolu s dalšími dvěma osobami eh, je skutečně takovýmto obrácením stránky. Možná bych měla připomenout úlohu, kterou eh, hrál. Nechci ho omlouvat, ale pro mnoho z nás hrál důležitou roli, když jsme před eh, iráckou válkou se snažili tam jet, abychom této, této válce zabránili. Tomuto člověku je více než 70 eh, let, eh, utrpěl dva infarkty a je to skutečná troska. A pokud Evropská unie toto dovolí, tak na tom humanitární, na té humanitární, nehovořím ani o té politické rovině, si myslím, že to je něco nepřijatelného. Prosím vás, paní Eštnová, abyste tedy e, zakročila. E, je to eh, křesťan, jde o šíitsko-sunicko-křesťanskou válku a já se domnívám, že bychom měli zabránit tomuto novému dramatu. Došlo k oběšení Sadáma Husejna. Byl to samozřejmě eh, diktátor, ale myslím si, že to zatížilo naše vztahy s Irákem a nesmíme dovolit eh, další podobnou exekuci takovéhoto typu. Prosím, paní baronko. Máte čas až do e, eh, 17 hodin. Thank you. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Davide, děkuji za poznámky o Jordánsku. Měla jsem tam dobré setkání s ministrem pro zahraniční záležitosti. Také pracujeme na blízkovýchodním mírovém procesu. Musím rovnou říci, že pan Aziz, jsme proti trestu smrti. Já osobně jsem celý život proti tomu protestovala. Takže informujeme iráckou vládu, vím, že tam má být ještě nějaký soudní proces, takže to velice bedlivě sledujeme, naprosto s vámi souhlasím, je nesmírně důležité, abychom to zastavili. Dále vyslanci GCC, opět otázka zdrojů, ten služba musí začít fungovat, ale až začne naše služba více fungovat, tak se zaměříme na delegace. To bude ta pravá eh, služba, čili budeme schopni podporovat lidi v terénu. A také otázka Libanonu. Musíme udělat vše pro to, abyste byl informován, nemůžete mít mandát. Západní Sahara pro mě je velice zajímavé slyšet, že to zmínili dva poslanci. Tyto indikace jsou pro mě nesmírně důležité, protože já mám také příležitost eh, zjistit, eh, co vás ve světě zajímá. Máme velice široký mandát po celém světě, ale musíme také podporovat Kristofa Rose, velvyslance OSN. Eh, doufáme, že v tomto regionu budeme mít neformální setkání, jsme s ním v kontaktu ale zcela jistě Evropský parlament chce zjistit více, já to beru v potaz. Pan Peterle, celá mapa. Nejsem si jistá, že jsme pokryli celou mapu světa, ale určitě to chceme udělat. Děkuji za poznámky, které se týkají Morela. Pracuje velice tvrdě, Eh, je v Kyrgyzstánu a informoval mě o všech problémech, které tam vznikly, také eh, jsme se setkali na půdě OSN, kde jsme probírali celou řadu otázek, která se nás eh, týká. Snažíme se poskytnout podporu kanceláře, což je velice důležité. Máte naprostou pravdu, co se týče Kazachstánu a diskusí, které probíhají tam. Musíme se podívat na zdroje, které máme a které mohou efektivně fungovat v daném regionu, ale velice dobře vím, co dělá Pierre a velice podporuji jeho práci, kterou odvádí našim jménem. Další otázka, Afganistán a přijímání rizik. Musíme provádět promyšlená rizika ne, že bych eh, chtěla jít proti přáním 27 států, ale někdy musíme poskytnout členským státům určitý plán, který podle mého názoru je patřičný. Například Gaude Šukásis eh, je zvláštní velvyslanec, eh, který má skvělou pověst, odvádí skvělou práci, takže Mohamed Šarvali také pracuje s ženami, je důležité, aby byl vůdcem v zemi a také nesmíme opouštět naše sliby. Musíme zajistit vzdělávání dětí, posílit zdravotnictví, budovat zákonnost, budovat instituce. Tyto myšlenky jsou velice důležité v Afganistánu. Musíme být připraveni, pokud chcete ta rizika, tak musíme dlouhodobě pomoci takovému rozvoji a lidé musí mít prostě lepší život. To je důležitý přístup k, k Afganistánu. Dále pan Kukan, Bosna, Hercegovina, jak se říkal, velice důležité státy. Probíral jsem to eh, s paní Hillary Clintonovou, která před deseti dny eh, region navštívila, přijela do Bruselu a obě si myslíme, že je to důležitá chvíle, abychom posunuli naše strategie v případě Bosny musíme poskytnout pomoc a podporu, která je zapotřebí, aby se přiblížili k Evropské unii. Je tam 31% nezaměstnanosti. Celá mladá generace potřebuje práce, musí vidět, že mají nějakou budoucnost. A tady by se vláda měla soustředit na širší strategie, Máme určité nápady, určité myšlenky, které ještě promyslím, než je vyhlásím, ale máte naprostou pravdu, že musíme jasně říci, jakým stylem budeme postupovat. Dále otázka cukru a byče, jestli máme dost byče. Účinek sankcí pro Irán je reálný a jak už jsem říkala mnohokrát, Irán je ochoten diskutovat. Dále otázka velvyslanců. Jmenovala jsem ty nejlepší, nejchytřejší. Také jsem eh, jasně ukázala na geografickou důležitost, ale jmenování velvyslanců je postup, který jsem zjedila. Nevím, co chtěli členské státy původně dělat, ale teď je mi to jasné a musíme zajistit eh, geografické zastoupení a to děláme. Já jsem vždy říkala, nemůžu to udělat všechno správně hned najednou, bude to vznikat postupně, abych mohla pokrýt celou šíři zástupců eh, z Evropské unie a také tam musí být rovné zastoupení mužů a žen. Paní Bratnerová vím, co jste mi chtěla říct, řekla jste mi to, je mi to naprosto jasné a já si držím svého. Co děláme, je předcházení konfliktů, budování míru a to je vlajka, kterou musíme mávat, protože o tom je Evropská unie. Jak předcházíme konfliktům, jak eh, se dostaneme na místo, jak pomáháme obnovit mír, nabídnout eh, mediaci Například Kosovo, tam je to konkrétní příklad a doufám a vím, že to budou dělat ti správní lidé. Ale to je to, co děláme a to je jediný důvod, proč nechci poukazovat pouze na některé části naší služby. Já se zatím stojím. Bohužel nevím nic o těch soukromých bezpečnostních službách, je to zajímavé téma. E, pro ty mise, kdy školíme policisty, vojáky, je to důležité, protože to zapadá do, musí to zapadnout správně do celé té struktury, především v těch daných regionech, takže děkuji za toto upozornění. A paní de Kaiser, myslím, že jsem odpověděla na otázku, co se děje v Iráku a otázka trestu smrti. Grazie, alto rappresentante. Děkuji, paní Baronko, nejen za obsah vašich odpovědí, ale také za určitou stručnost eh, vašich reakcí. Doufám, že podobně jako my jste se z této debaty inspirovala a načerpala užitečné podněty z reakcí členů našeho výboru. Já chci znovu obnovit eh, své pozvání, abyste k nám opět přišla, až bude opět, až dojde k událostem, které bude třeba komentovat. Ještě jednou vám děkuji a těším se brzy na shledanou. Schůze bude pokračovat za pět minut. Vážení kolegové, je třeba, abychom se opět pustili do práce, protože nemáme příliš mnoho času. Prosím, abyste se usadili. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, kterým je veřejné slyšení o boji proti korupci v oblasti západního Balkánu. Rozhodli jsme se zorganizovat toto slyšení, protože jsme si položili otázku, co může Evropská unie dělat při podpoře boje proti korupci v našem bezprostředním sousedství. V rámci tohoto scénáře jsme se často znepokojovali těmito otázkami a snažili jsme se poskytnout určitou eh, perspektivu Evropské podpory boje proti korupci a podpory zavádění právního státu což je pro nás eh, základní hodnota. Snažili jsme se zdůrazňovat, že hospodářský a politický rozvoj eh, jsou základními podmínkami pro vstup do Evropské unie a mezi a v rámci tohoto rozvoje je samozřejmě boj proti korupci naprosto základní. Mnoho práce již bylo vykonáno v boji proti korupci. Některé země jsou spíše úspěšnější, některé se dosud musí potýkat se závažnými problémy. Musí zvláště bojovat s organizovanou zločinností. Rovněž jsme zdůraznili, že ty pozitivní výsledky v boji proti korupci a ty následné kroky byly úspěšné právě tehdy, když šlo o spolupráci v mnoha různých oblastech a šlo o kontakty podnikatelů, politiků, nevládních organizací, kteří se všichni snažili spolupracovat a vypracovat určité standardy, jak dosáhnout těchto cílů. Boj proti korupci není otázkou jednoho jediného kroku. Je to otázka nez... stálého a nepřetržitého úsilí. My zde dnes chceme přispět eh, k tomuto procesu tím, že jsme připravili toto diskusní fórum a tím, že jsme sem pozvali významné experty, kteří velice dobře znají region západního Balkánu, abychom s nimi mohli diskutovat o boji proti korupci v jednotlivých zemích regionu. A o kořenech tohoto problému. To vše má závažné dopady na případný vstup těchto zemí do Evropské unie. Chtěl bych eh, přivítat eh, paní eh, Tasevu z Transparency International. Poté bude hovořit paní Čalovič z MANS Černá hora, ta pohoří, hovoří o boji proti korupci v Černé hoře a jako třetí bude hovořit pan Derviši a to konkrétně o situaci v Albánii. Toto je tedy pořad našich řečníků a opět vás poprosím, abyste omezili své úvodní příspěvky na 10 minut. Prosím, paní Tasevo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane Albertini. Dovolte mi, abych eh, vyjádřila eh, vděk, eh, že mohu dnes zde hovořit na tomto význačném fóru a doufám, že má prezentace a také prezentace mých kolegů skutečně přispěje k obohacení znalostí a názorů na problematiku korupce v oblasti západního Balkánu. Vzhledem krátké době, kterou mám k dispozici, zahájím hned svůj příspěvek. Mm, nejprve jsem si myslela, že nebudu mít eh, k dispozici PowerPointovou prezentaci, ale pak jsem si uvědomila, že vlastně budu mít různé grafy, které v podstatě budou hovořit sami za sebe a myslím si, že pro delegáty bude to mnohem názornější. Nejprve tedy, pokud jde o index vnímání korupce. Výsledky byly zveřejněny právě včera, jak možná víte, a země západního Balkánu se umístily na následujících místech. Republika eh, Makedonie a Chorvatsko jsou na 62. místě, Černá hora na 69. místě, Srbsko na 78., Albánie na 87., Bosna a Hercegovina na 91. místě a Kosovo vlastně byl na tom eh, žebříčku poprvé hodnoceno a umístilo se na 110. místě. Obecně všechny země západního Balkánu vykázaly určité zlepšení, postoupily v tom žebříčku, ale to zlepšení nebylo zase příliš eh, vysoké, pokud jde o eh, jednotlivé body indexu což je ale to nejdůležitější. Ne ta relativní pozice na žebříčku, ale právě ty jednotlivé body, protože například eh, eh, Makedonie postoupila na 62. místo, ale ten pokrok nebyl příliš značný, eh, protože dosáhla pokroku pouze 0,3 bodu. Máme zde také srovnání eh, se zeměmi, členskými zeměmi Evropské unie a rovněž srovnání s kandidátskou zemí Tureckem. Toto jsou tedy ty výsledky. Vidíme, že Některé členské státy jsou na tom eh, žebříčku, pokud jde o korupci, také poměrně nízko jak eh, se eh, ten index vyvíjel od roku 2007 až do roku 2010 v zemích západního Balkánu. Zde vidíme ten trend a měnící se výsledky, je zde jasné zlepšení. Jednotlivé roky jsou vyznačeny různými barvami. Rok 2007 je vyznačen modře, rok 2010 eh, to je světle modrá a vidíte, že všechny země v regionu vykázaly určitý pokrok. Posunuli se směrem eh, k horním příčkám toho žebříčku korupce. Což eh, ukazuje, jaká je situace, pokud jde o korupci z hlediska hodnocení organizace Transparency International. Dokazuje to tedy, že k pokroku skutečně došlo. Transparency International používá i další nástroje na vyhodnocení korupce a tím je globální barometr korupce. Na rozdíl od toho indexu se barometr opírá o empirické údaje tedy statistické průzkumy. V jejich rámci jsou eh, lidé dotazováni, zda byli požádáni, aby dali úplatek, nebo zda se je někdo snažil uplatit, případně zda jejich eh, rodinní příslušníci měli nějaké zkušenosti s úplatky. A výsledky tohoto průzkumu se liší od toho prvního výzkumu, tedy od toho korupčního indexu, a to proto, že se tedy používá vlastně jiná metoda, protože v tom prvním průzkumu tam jde o vnímání korupce, v tom druhém jde o osobní zkušenosti s korupcí. Rovněž to souvisí s otázkou důvěry občanů v jejich vlády. Jak se občané domnívají, že jejich vlády jsou efektivní v boji proti korupcí? Zde největší důvěru mají občané Makedonie. Makedoniané se domnívají, že jejich vláda dobře postupuje v boji proti korupcí, zatímco nejhorší důvěra, nejnižší důvěra je v Bosně a Hercegovině. Také zde vidíme výsledky Chorvatska a Srbska. Tam ta důvěra je také poměrně nízká. Pokud se podíváme na jednotlivé kategorie úředníků, politické strany, podnikatelský a soukromý sektor, veřejní úředníci, státní služba a soudní orgány, otázka je, do jaké míry je která kategorie zasažena korupcí v jednotlivých zemích. Zde vidíme téměř eh, určitý konkrétní vzorec v těch jednotlivých grafech. Tou hlavní kategorií, která je zasažena korupcí, jsou politické strany. Občané eh, z Bosna a Hercegoviny se domnívají, že jejich politické strany jsou velmi skorumpované, podobně je tomu i v Srbsku, také v Makedonii, dále eh, v v Chorvatsku a v Kosovu a nejnižší míra je v Turecku. Podobná je situace u podnikatelského a soukromého sektoru. V Bosně se domnívají, že podnikatelé jsou velmi skorumpovaní. Podobná situace platí u Chorvatska a Srbska, dále následuje Makedonie a Kosovo. Pokud jde o veřejné úředníky a státní eh, lidé, lidi pracující ve státní službě, opět Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, nejhorší situace. Podobný vzorec se objevuje i pokud jde o korupci ve v soudnictví. Zde problémy s korupcí jsou opět vnímány různou měrou v jednotlivých členských státech. V Turecku opět eh, vnímání skorumpovaného soudnictví není příliš vysoké. Dále se lidí ptáme, zda by byli ochotni platit více, eh, pokud by si mohli eh, kupovat zboží od společností, které by nebyly skorumpované. Zde se nejpříznivěji vyslovili občané Turecka. To jsou tedy výsledky eh, globálního barometru korupce a poskytují velice přesný obrázek o tom, co si lidé myslí o problematice korupce v jejich eh, zemích a rovněž to poskytuje srovnání těchto zemí. Byly provedeny i další studie týkající se zločinnosti a korupce v oblasti západního Balkánu. Jednou z těchto studií je studie Spojených národů, která byla zveřejněna v roce 2008. A podle této studie úroveň eh, konvenční eh, zločinnosti klesá. Nicméně jedna jeden typ zločinu je problematický a tím je právě korupce a hospodářská zločinnost. To, se tedy, to je tedy výsledek eh, této studie Spojených národů. Je velice obtížné nějakým způsobem měřit eh, tuto zločinnost a existují i další dvě oblasti, kde je velice Eh, silný pocit eh, oběti a to je právě, eh, to jsou právě podvody v oblasti, které se týkají spotřebitelů a placení nebo nabízení úplatků. Co jednotlivé země s tímto problémem dělají? Vykonáno toho bylo již skutečně mnoho. A je to hlavně v důsledku mezinárodní spolupráce, v důsledku členství všech těchto eh, zemí v Radě Evropy, protože všechny tyto země jsou součástí Rady Evropy a také se účastní mnoha mezinárodních činností a se zahájením asociačního a integračního procesu tedy procesu integrace do Evropské unie, kterého se mnoho z těchto států účastní, existuje velké úsilí na harmonizaci legislativy v oblasti boje proti korupce, korupci. Nicméně vidíme také, že v těch eh, zprávách, které byly zveřejněny v roce 2007 a také v roce 2009, eh, Brusel nadále kritizuje problematiku rozšířené korupce a rovněž korupce v soudnictví. Probíhá harmonizace legislativy ve všech eh, zemích, které rovněž ratifikovaly úmluvu UNCAC. Existují různé zákony, pravděpodobně takovéto eh, zákony neexistují ani ve všech členských zemích Evropské unie. Nicméně země západního Balkánu je přijímají, jsou rozvíjeny protikorupční strategie a jednotlivé země rovněž eh, přeskoumávají a revidují svou legislativu tak, aby se skutečně zaměřili na konkrétní činnosti při dosahování konkrétních výsledků. Takovéto aktivity existují ve všech zemích západního Balkánu. Rovněž existují protikorupční agentury ve všech těchto zemích. Existují zvláštní antikorupční orgány v některých zemích, jako je Srbsko, Makedonie a Kosovo. Mají, byly tyto agentury zavedeny zvláštními zákony, existují jako nezávislé, v Černé eh, hoře byla tato agentura ustavena vládou, ale plánuje se v této oblasti určitá reforma a něco podobného existuje rovněž v Chorvatsku. Tyto antikorupční orgány tedy byly ustaveny. Ovšem problém s nimi je, že nemají dobrou podporu, nemají dostatečné zdroje, nespolupracují dostatečně s dalšími podobnými institucemi, dokonce ani s parlamenty ve svých zemích. Je tedy třeba provést určité změny, určité reformy, tak se o tom hovoří v těch bruselských hodnotících zprávách a tam je rovněž zmíněn problém, problém nedostatečné legislativy. Občanská společnost eh, dosud nemá dostatečné zdroje a nepodporuje protikorupční činnosti dostatečně. Je proto třeba nalézt způsob, jak podpořit boj proti korupci a jak rovněž podpořit zavést podpořit zavedení právního státu. Jednou z možností by mohlo být, eh, mohla být snaha o aplikaci úmluvy UNCAC a také samotný proces integrace. Děkuji mnohokrát. Grazie, doktoresa. Děkuji mnohokrát za velice zajímavý příspěvek. Děkuji také, že jste respektovala určený čas. Nyní prosím paní Čalovič, máte slovo. Prosím také o dodržení času deseti minut. Very much. Děkuji mnohokrát. Je pro mě velkým potěšením, že jsem v Evropském parlamentu. Jmenuji se Vania Čalovič, jsem z Černé hory. Pracuji v zájmu mého lidu, mé vlády, ale mý občané mi říkají podle průzkumu veřejného mínění, že mě věří víc než jakémukoliv politikovi v Černé hoře. Černá hora je podobnou zemí, ale je odlišná také od ostatních zemí ve západním Balkánu. Černá hora je jedinou zemí po té, co padl komunismus, je jediná země, která nezměnila svoji vládu. Pořád máme stejnou vládní strukturu, která je u moci více než 20 let. I když by to byla nejlepší vláda, kdybychom měli nejčestnější politiky na celém světě, i kdybychom měli nejsilnější opozici, občanskou společnost, tak by po 20 letech možná byli vždy trochu skorumpovaní. Musíme pamatovat na to, že země prošla válkou, sankcemi a během tohoto období jsme dělali věci, kterým se říkalo organizovaný zločin. Pašovali jsme lidské bytosti, tabák, drogy a tak dále, ale vzhledem k tomu, že se nezměnila vláda, tak jsme nikdy neměli možnost přerušit spojení mezi exekutivou a organizovaným zločinem, provést reformu policie, tajných služeb, které jsme měli za dob války, přerušit tyto kanály pašování. Žádný režim na celém světě neměl elitu, která by takovýmto způsobem přerušila kanály pašování, které vytvořila sama. Co děláme podle USN proti drogové agentury? Jsou tady nejrůznější zprávy, programy, které pokazují na to, že Černá hora je zemí, která zajišťuje pašování všeho druhu. Černá hora je možná výjimečná další věcí po té, co jsme získali příležitost, abychom odpověděli na dotazník Evropské komise, se zvýšil náš index vnímání korupce. Nejsou tady žádné reformy, konkrétní výsledky. Černá hora je jediná země v regionu, kde se v letošním roce zhoršil tento index vnímání korupce. Navíc jsme zemí, kdy novináři bez hranic říkají, že bojujeme proti svobodě slova. Poklesli jsme o 24 příček v celkovém přehledu zemí. Černá hora je také jedinou zemí, kde eh, neuvádí veřejně, jak převádí AKY do své legislativy. Také dochází k monopolizaci těchto otázek, nechává si veškeré otázky i dotazníky z Evropské komise pro sebe a to vše je tajné. Říkají, že zapomněli na to, jak sužují média, zapomněli na případy, kdy persekují novináře a celkem brutálně a směšně odpovídají na některé otázky z dotazníku. Dávám příklad. Komise se zeptala, kolik peněz jste získali z privatizace, ji používáte. Tak říkají, říkali jsme tolik a tolik o této společnosti, druhé společnosti, ale neříkají, k čemu je používají. A komise se ptá znova, k čemu ty peníze používáte. Získali jsme tolik a tolik společností z těchto peněz těchto společností a komise se opět ptá, a k čemu? A odpověď zní, na to už jsme odpověděli. To je tedy důvod, proč naše vláda nechce mít více lidí, kteří by se zapojili do procesu přistoupení k Evropské unii, protože mají tento přístup. Chtějí se vyhýbat takovým otázkám a v zásadě chtějí tahat za noc celou mezinárodní společenství Černá hora není tak problematická jako Srbsko, Bosna a tak dále, protože se nevyměnila vládu. Čili vždy potom říkáme, máme stabilní vládu, to je tedy pravda, ale není to dobrá vláda. Další věc, která je takovou praktikou v Černéhoře, je zneužívat proces přistoupení k EU. Když něco děláme, tak říkáme ano, to chce pro nás Evropská unie. Přijímáme zákony, máme preferenční zacházení v některých eh, konkrétních otázkách eh, investorů a máme takovou slabou omluvu, že naše legislativa je v souladu s AKY. O rok později máme zprávu o pokroku z komise, která říká, to ale není v souladu s AKY. Co jste změnili? Nesměli jste proto, abyste přijali naše standardy. Další neobvyklá věc v Černohoře je to, že když potkáte černohorského politika, člena naší vlády, tak si uvědomte, že jejich eh, daňová přiznání poukazují na to, že jsou na pokraji chudoby. Jsou to ty nejchudší politici, o kterých jsem kdy v životě slyšela. Pochopitelně jejich životní styl je ale velice odlišný od toho, co vykazují. Ale podle oficiálních eh, informací a statistik Černá hora je země, kde je největší propast, eh, největší chudoba v regionu. Je tady desetiprocentní propast mezi nejbohatší a nejchudší obyvatelstvem. A to je po privatizaci, protože privatizace nepřinesla očekávané výsledky, nepřinesla více investic, rekonstrukci podniků, ani modernizaci, ani vytvoření konkurence. E, spěla k tunelování. Proto máme sociální manifestace, protesty, stávky a lidé jsou ohroženi na životech, protože chtěli, aby byly uplatněny privatizační smlouvy a také, aby byly respektovány pracovně právní vztahy. Bohužel vláda zavírá oči před těmito protesty. Máme řadu lidí, kteří vyhrožují hladovkou. Eh, jsou to lidé z dolů, z nejrůznějších společností. Nicméně většina investorů přichází Eh, pouze z jedné země a přináší své praktiky. To je Rusko. Proto se eh, Černohoře říká Moskva na pobřeží. A včera náš ministr zahraničních věcí eh, s ruským ministrem zahraničí panem Lavrovem se shodli na mezinárodní spolupráci. Musím vám říct, že náš ministr odvedl skvělou práci, protože většina ruských velkých eh, společností začala investovat eh, do ilegálního eh, stavebního průmyslu na průmyslu a tím ohrožují náš další rozvoj, hlavně v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí a naše ústava říká, že jsme ekologická země, ale není to vůbec pravda. Bohužel všechny instituce ignorují tyto ilegální stavby ani varování, které slyšíme z celé řady zdrojů, že tam dochází eh, k praní špinavých peněz. Neměli jsme ani jeden soudní případ kvůli praní špinavých peněz. Někdo by si říkal, že tam asi nemáme problémy, že jsme asi nejčistší země na světě, a nebo eh, je skutečně něco velice špatného v našich institucích. A abychom uspokojili vás i Washington, tak naše vláda si pohrává statistikou, která se týká Eh, korupce. Říkají, že ani v policii, ani eh, v soudnictví není žádná korupce na žádné úrovni, ani na vysoké úrovni. Neměli jsme žádného funkcionáře, který by skončil ve vězení. Nejhůř tam skončí běžní lidé, kteří pašují nějaké zboží nebo nějaký četník, policisté, lidé, kteří neplatí, dejme tomu nějaké poplatky, daně. Ty skončí ve vězení, abychom vytvořili statistiku, která uspokojí především Evropskou komisi. Musím vám říci, že v jiných zemích v daném regionu eh, odvádějí kus naší práce. Například Chorvatsko odvádí kus naší práce, že pohnali k soudu ehm, člověka, který eh, zabil novináře Pukonoviče. Také se tam pašuje kokain z Jižní Ameriky přes Černé, v Černou horu do Chorvatska. V jednom případě to bylo více než 300 eh, kilogramů a navíc eh, Makedonie říká, že ehm, někdo Eh, nějaký eh, černohorce dali kokain jedné dámě v Makedonii. Čili máme tady eh, organizovaný zločin, ale údajně nemáme důkazy. Lidé ze státní zprávy, kteří jsou úzce propojeni na organizovaný zločin, nedělají vůbec nic. Zjistili, že někdo dal na internet video svatby jednoho výjimečného podnikatele a byli tam také přítomní lidé, kteří je pašují heroin. A na tom videu je patrné, že tam jsou nejen e, zločinci z daného regionu, to znamená e, zločinci z Černé hory, Bosny, Srbska a tak dále, ale jsou tam zároveň e, funkcionáři stajných služeb. Jsou tam dohromady, líbají se, baví se spolu a když se ptáte, co tam dělá tady ten člověk stajných služeb, co tam dělá s těmi zločinci vláda, potom vyšetřuje nás, když zeseme takovýto dotaz, zdá víme, kdo dal to video na internet. Vyšetřují novináře, že o tom hovoří a povolávají vládu k vyšší odpovědnosti. Takovýmto způsobem bojujeme proti organizované zločinu, že vlastně bojujeme proti těm, kteří vznáší takové dotazy. Na závěr Pevně věřím, že Černá hora nemá žádný problém s korupcí, s organizovaným zločinem, ale máme problém eh, s malými skupinami lidí, kteří je zabrali vládní instituce, aby tyto instituce pracovaly v jejich soukromém zájmu. Ale i tak, pokud Černá hora neučiní další eh, postup eh, v přistoupení k Evropské unii, pokud nám řeknete, nepřistoupíte k nám, tak to bude výhodné pro všechny tyto zločince, protože ti z toho budou těžit nejvíc, ale naší naději je, že naopak tento proces nebude zastaven. Děkuji mnohokrát paní doktorce Čalovič a dávám slovo panu Dervišimu, aby nám osvětlil situaci v Albánii. Prosím opět, eh, snažte se omezit se na těch 10 minut. Já se omlouvám, já jsem chtěla začít hovořit albánsky a pokusím se tedy omezit se na těch 10 minut. Jmenuji se Derviši a 20 eh, let jsem nyní pracovala jako novinář. Manželka poté řekla mému synovi, že se musí ve škole pořádně učit, jinak že skončí jako tatínek. Poté jsem změnil své zaměstnání a přišel jsem do eh, civilní, eh, do občanské společnosti. Albánie. Albánie je často monitorována ze strany Evropské unie, pokud jde o otázky, jako je vláda státu a práva, boj proti korupci, dobrá zpráva věcí veřejných a další. Od roku 2001 jsou vydávány zprávy o pokroku, všechny jsou si velice podobné, hovoří o tom, že korupce zůstává v Albánii závažným problémem a stále se zde objevuje také druhá věta, že v Albánii tím hlavním problémem nejsou nějaké zákony nebo strategie boje proti korupci, ale spíše jejich praktická realizace. Vnímání korupce v zemi je relativně vysoké a pravděpodobně tak zůstává tomu bude i v budoucnosti, protože tato otázka je velmi politizována. Vytváří se zde atmosféra, kde e, soudnictví samotné e, je vlastně viděno jako velice skorumpované, nehledě na jeho další nedostatky. Dochází e, zde k boji o přízeň veřejného mínění ze strany politických stran a ukazuje se, že občané mají spíše důvěru v mezinárodní organizace. Stále se hovoří o tom, že dosahujeme pokroku, ale na druhé straně se neustále dodává, že toho pokroku je málo a nakonec to skončí tak, že první část té věty si e, přečtou představitelé vlády a tu druhou část, že toho pokroku je třeba vykonat více, si přečte opozice. Podle nejnovějšího průzkumu Galupova Ústavu pro monitorování Balkánu z jara roku 2010 se ukazuje, že Albánci nejvíce věří právě mezinárodním organizacím v čele s NATEM, dále následují instituce Evropské unie, Následují politické a finanční, církevní organizace, národní vláda, soukromé organizace, občanská společnost a teprve úplně na konci jsou politické strany. Existuje tedy jakési propojení, jakási korelace mezi vnímáním korupce a důvěrou v instituce. Většina Albánců by souhlasila se vstupem do Evropské unie. To očekávání od Evropské unie je velice vysoké a netýká se pouze liberalizace vízového režimu. Například 87% Balkánců eh, a, a Albánců hovoří o tom, že dopadem vstupu do Evropské unie by bylo posílení eh, právního státu, 85% hovoří o tom, že by to vedlo k zvýšení politické stability, 61% k tomu, že by se zlepšil zlepšilo podnikatelské prostředí a 77% se domnívá, že by to vedlo ke snížení korupce. Po eh, hospodářském a politickém eh, kolapsu v roce 97 se o korupci začalo hovořit, nicméně eh, nedostala, tento boj proti korupci se nedostal na první místo politické agendy protože zde byla i další důležitá témata jako zajištění veřejného pořádku a stability. První kroky v boji proti korupci byly provedeny v rámci eh, dobré zprávy věcí veřejných a první projekty byly implementovány v letech 2000 až 2024. Soustředili se zvláště na reformy institucí, vládu, eh, práva a také na vypracování nových specificky protikorupčních zákonů. Důležitý je také příspěvek ze strany Evropské unie a Rady Evropy. Mohu zhrnout ty nejdůležitější reformy. Jednak jde o elektronický proces při vyhlašování veřejných eh, řízení. V Albánii máme jeden z největších podílů elektronického Eh, vyhlašování veřejných řízení, Pokud ale jde o boj proti korupci, tam samozřejmě nejde nedostatek politické vůle nahradit ničím. Když analyzujeme eh, vztah mezi politikou a korupcí, eh, zjišťujeme, že je zde několik faktorů pro to, proč je tento boj nadále neúspěšný. Je to eh, jednak to, že nebyly ani zahájeny řádné soudní procesy nebo nebyly dokončeny. Dále mnoho obvinění z korupce je činěno z politických důvodů a osoby, které jsou obviněny z korupce, se často mění v politické eh, spojence, nebo takovéto obviněné osoby mají politickou imunitu. A eh, nebo neexistují dostatečné, dostatečně transparentní mechanismy a zástupci politických stran mají také eh, různé vztahy se zástupci, zástupce, zástupci justice. Pr- rovněž je zde nedostatek eh, transparentnosti, pokud jde o jmenování státních úředníků. Soudnictví v Albánii nadále trpí různými problémy, které vlastně pocházejí již eh, z toho socialistického období. V současnosti máme jiný systém, nicméně většina eh, rozhodnutí v oblasti soudnictví má nadále problémy, které souvisejí s tou předchozí socialistickou mentalitou. Albánia je jedna eh, jedna z mála zemí, kde ministr spravedlnosti může administrativně trestat soudce a může je bez jakékoliv, bez jakékoliv diskuse propouštět. ta eh, moc je často spíše symbolická než eh, skutečná. Další problematika se týká nedostatečně řešených případů obvinění z korupce Rovněž to souvisí s nedostatečnými odbornými znalostmi a často to vede k tomu, že soudci sami jsou skorumpováni, protože jsou nedostatečně ohodnoceni a rovněž trpí tlakem ze strany politiků i e, zločineckých organizací. To samozřejmě nevede k vytvoření nějakého důvěryhodného modelu v boji proti korupci. Nyní krátce, pokud jde o roli médií. V Albánii Máme asi 30 denníků, 4 televizní stanice, eh, různé regionální eh, a kabelové eh, kanály, kde se samozřejmě o této problematice diskutuje. Málo kdy si necháme ujít tiskové konference jednotlivých eh, politických stran, které běží dlouho do noci. Nicméně eh, ta upozornění nejsou včasná. Máme eh, média, která podporují vládu, která podporují opozici. Nicméně oni se pouze navzájem kritizují a e, nevede to tedy k účinnému boji. E, jeden den se objeví nějaký závažný titulek e, a dále už se o takovéto věci nehovoří. Vypadá to, že se vlastně nic nestalo. Pokud jde o úlohu občanské společnosti, Chtěl bych eh, zmínit, eh, že občanská společnost eh, není příliš aktivní, pokud jde o nějaké konkrétní činnosti. A druhá věc je, že většina těch výzkumných projektů je spíše činem mezinárodních organizací než vlastních albánských občanských společností. Hlavní prioritou by tedy měl eh, pro občanskou společnost Albánii zůstat boj proti korupci. A na závěr bych chtěl zmínit eh, klíčová doporučení pro Albánii v boji proti korupci. Důležité je dosáhnout koncensu mezi dvěma hlavními politickými stranami, vytvoření správního soudu a také otázka parlamentní imunity. Politické strany by se měly snažit o to, aby nadcházející místní volby splňovaly demokratické požadavky a aby spolupráce mezi jednotlivými politickými eh, hráči splňovala eh, požadavky OBSE. Důležité také je, aby eh, byla zaručena skutečná nezávislost soudního systému. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu doktoru Dervišimu, skutečně váš příspěvek byl také velice zajímavý a nyní můžeme zahájit debatu. Já bohužel musím nyní odejít, mám eh, ještě další úkoly, ale eh, zastoupí mě kolega Kukan, který také debatu nakonec eh, uzavře. Jak víte, je předsedou delegace pro země západního Balkánu. Takže já se rozloučím a těším se s vámi na shledanou zítra. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych otevřel diskusi. Předám slovo zástupci komise, ale navrhuji, abyste dostali slovo až poté, co se um, zeptají naši poslanci, čili bude asi logičtější, když vám dám slovo po této diskusi. Mám několik řečníků na seznamu první Viktor Boštinaru. Děkuji, pane předsedo. Začnu hovořit o korupci na západním Balkáně, ale nejenom tam. Když se bavíme o rozšíření, tak je to celoevropská otázka a vyvolává to obavy nejen v Evropském parlamentu, ale také pro Evropskou komisi jejich zprávách a naší delegaci pro jeho východní Evropu se o tom často hovoří. Korupce znamená jednak ti, kteří berou uplatky a ti, kteří je dávají. A většinou se bavíme o těch, kteří podléhají korupci a ne, kteří iniciují korupci. Na ty se musíme také zaměřit. Za druhé je důležité, abychom se sami sebe zeptali, co se musí udělat na evropské úrovni, když vezmeme v úvahu proces rozšíření a proces přistoupení. A pokud je tady něco, co můžeme udělat snadno a snadno předejít korupci, tak jsou to vztahy mezi politiky na vysoké úrovni a mezi korupcí je to otázka financování politických stran. Tady je asi samotný kořen korupce na politické úrovni. Nevidím žádnou evropskou strategii ze strany Evropské komise nebo ze strany Evropského parlamentu, abychom vedli institucionální dialog se zástupci západního Balkánu. Dále financování volebních kampaní. Další velký zdroj korupce. Většinou ty dary eh, a vůbec peníze, které se točí ve volební kampani, jsou podmíněny. Politici musí naplnit určitá očekávání, jakmile se dostanou k moci. Tady nemáme ale žádnou strategii v Evropské unii bojovat proti těmto trendům. Dále transparentnost financování těchto dvou kategorií, o kterých jsem se zmínil. Máme strategii, máme požadavky, když vedeme tento dialog s našimi partnery ze západního Balkánu, do této chvíle ne. Dále, co kdybychom se zeptali v rámci všech institucionálních dialogů, jak definovat a řídit konflikt zájmů, nejen tady hovořit na prázdno, co k tomu řekne komise, pak na to zapomenout. Dále je to zveřejnění veřejných čísel. Ne formálně, protože formálně to bylo uděláno v jiných členských státech Evropské unie a ty výsledky jsou mizivé. A co může udělat Evropský parlament? Předtím, než začneme obvinovat ostatní, podívejme se do svých řad. Máme politický dialog s různými politickými stranami v regionu. Co můžeme udělat? Možná předtím, než vytvoříme jakékoliv vztahy, protože Politické strany, které se chtějí přidat například k EPP nebo k jiným politickým skupinám v Evropském parlamentu, by měly naplnit eh, určité podmínky. A tyto podmínky musí také obsahovat transparentnost, odpovědnost eh, v oblasti stranických financí, eh, jak je zafinancována volební kampaň a tak dále. Do této chvíli nemáme nic. Má Evropská komise nějakou strategii, koordinovaným způsobem, eh, která by měla být implementována v celém regionu. Do této chvíle nemáme nic. A evropské politické strany, evropské politické frakce v Evropském parlamentu, vedeme nějaký dialog, co bychom měli prosazovat v našem institucionálním dialogu s jednotlivými politickými stranami v regionu, abychom dosáhli slušné úrovně transparentnosti, odpovědnosti. Nemáme nic. A opět nadace politických stran. Jak jsou financovány? Máme nějaká kritéria, v některých zemích tomu tak je. Jsou tato kritéria implementována také v regionu jako nezbytná podmínka. Pokud se chcete stát součástí naší politické skupiny, rodiny, tak musíte naplnit tyto podmínky berte to nebo to nechte být. Je to na nich, aby se rozhodli, ale oni se chtějí připojit k našim politickým skupinám. Není tomu naopak. A opět máme v rámci Evropského parlamentu institucionální dialog, ať už je to o politických vztazích s politickými partnery v regionu. Já bych poukázala jeden případ. Albánský. V tomto případě Podívejme se, před třemi týdny tady byl ohromný skandál korupce na nejvyšší úrovni. Nejrůznější známá jména, obvinování opozice, vlády a naopak, ale do této chvíle to k něčemu nevedlo. Tyto velké politické skupiny SND a EPP, tyto politické skupiny jsou partajně organizované a musíme i z tohoto hlediska připravit Albánii, aby naplnila požadavky a standardy Evropské unie. Můžeme něco udělat, celá určitě, ale je také důležité, abychom nejen obvinovali, obvinovali lidi z západního Balkánu, ale nejdříve se musíme podívat na svůj vlastní dvoreček a udělat věci, které se mohou zařídit velice snadno. Chtěl bych poděkovat za pozornost. Myslím, že bychom měli spolupracovat s Evropskou komisí. Nevím, jestli tomu říkat strategie, ale měli bychom vytvořit určitá kritéria, která budeme uplatňovat s vládami, s občanskou společností, s politickými stranami, protože pokud tomu tak nebude, tak se budeme bavit o tom samém, nejen příští rok, ale do té doby, než se ukončí proces rozšíření a poté se budeme bavit opět o korupci v novém členském státě Evropské unie, aniž bychom ty problémy vůbec nějak vyřešili. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Chtěl bych vám jenom připomenout, že máme 35 minut, které máme k dispozici. Mám tady sedm řečníků a nyní bych také dal slovo zástupcům z komise, třem kolegům, čili nebudu dávat nějaké časové limity, jenom apeluji na vaši odpovědnost a kolegialitu. Teď bych rád dal slovo předsedovi Eh, delegace pro eh, Makedonii. Děkuji vám, pane předsedající. Nejdříve bych rád uvítal iniciativu předsednictva výboru a sekretariátu. A sice, že zde hovoříme o tomto tématu. Není to téma čistě zahraniční politiky. Je to obrovský společenský problém, o kterém zde hovoříme. A to, že o tom zde hovoříme, je také užitečné v ohledu zahraniční politiky. Já získávám takový dojem, že se, si musíme uvědomit, že vše je konečné, že vše jednou skončí, ale jednoho dne vše pokračuje nadále a pokud bychom pokračovali tak jako dosud, nemělo by to žádný výsledek. Eh, můžeme přinést výsledky pouze, pokud se tímto tématem budeme zabývat, tak jak řekl pan Bostinaru. A sice, že se budeme tímto tématem zabývat intenzivně nadále a budeme také vyvíjet určité aktivity. Vidíme totiž, že člověk má určité sklony obcházet zákony. No a nyní k Makedonsku. Eh, je to bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Ilegální zůstane ilegálním. A E, pod slovem ilegální si představujeme různé pojmy, jako například korupci. Pan kolega z Albánska hovořil o různých věcech, například o tom, že International Transparency včera vydala svou zprávu. Ale otázkou je, je skorumpovaná pouze Albánie nebo celý svět? International Transparency vydává zprávu o tom, že ke korupci dochází vlastně všude a tím bychom se měli zabývat, nad tím bychom si měli dělat obavy. Zdá se, že korupce se týká všech. Kdo je skorumpován nejvíce? Politické strany? Podle statistik eh, úředníci veřejné a státní zprávy, tedy všichni, kteří mají co společného s vykonáváním státní moci. A korupce je rozšířena především v několika málo, rozšířený, eh, málo rozvinutých státech. Ve rozvinutých státech se korupce týká hlavně velkých společností. A to jak ve členských státech Evropské unie, tak i vně. Sklon ke korupci se tedy objevuje všude. Hovoříme o těch, kteří podplácejí, ale i o těch, kteří úplatky přijímají. Ano, těch se naše diskuze týká všech. A pokud se o nich nebudeme bavit a pokud ten problém nebudeme vnímat, tak se nedostaneme dále. Ano, musíme být mnohem více aktivní a nemůžeme zkrátka říci, eh, balkánské země, na ty se teď podíváme podrobně. Podíváme se na ně mikroskopickým pohledem a zaměříme se na ně. ale nemůžeme přehlížet věci, které můžeme vidět pouhým okem v ostatních evropských zemích. Určitě je možné nalézt nějaké konkrétní řešení a ty návrhy na konkrétní řešení bychom měli předložit proto, abychom zlepšili situaci ve všech evropských zemích a nejenom na Balkáně. Musíme se postarat o to, aby korupce začala ve světě ubývat. Pokud totiž zachováme stávající situaci, nepokročíme dále. No ale co se týče těch zemí Balkánu, rád bych řekl následující. Možná, že se zde objevují nacionalistické tendence, ale současně i ta korupce ty nacionalistické tendence jsou rovněž něčím velmi závažným. Během francouzské revoluce se rovněž ukázalo, že vše je vzájemně propojeno. A my si nyní musíme položit otázku, jak můžeme proti korupci bojovat. Musíme se odvolávat pouze na zákony a nebo jenom na vlastnické, nebo na vlastnické poměry. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní bude mít slovo pan Táler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl ocenit ten dnešní workshop a také bych chtěla vřele přivítat naše hosty a poděkovat jim za výborné prezentace. Také vítám jejich odvahu v některých případech. A chtěl bych, aby má otázka byla pochopená správně. Paní Čalevič, chtěl bych se zeptat, zda se někdy cítíte doma ohrožena, protože situace ve vaší zemi, jak jste sama říkala, není příliš dobrá. Myslím si, že jste hovořila velice otevřeně, velice upřímně. Myslím si, že je pravda, že když hovoříme o korupci, je vždy třeba vidět toho, kdo peníze dává a kdo si je bere ale ve všech zemích, o kterých hovoříme nyní, ať jde o Makedonii, Černou horu a, nebo Albánii, stejně tak jako v některých členských státech Unie, se domnívám, že existuje určitá mentalita, mentalita nepotismu, určité myšlenkové nastavení, které říká, jakmile jsem u moci, tak mám zemi ve svých rukou a nyní ji využiji, co bude v mých silách vždycky zde musí být někdo, kdo dává, ale samozřejmě také někdo, kdo bere. Tou podmínkou je existence eh, hamižnosti. A samozřejmě je to rovněž eh, problematika firem, soudnictví. Nicméně to vše vytváří určitou síť lidí, kteří si vzájemně napomáhají. Tím klíčovým elementem boje proti takovýmto sítím je informovanost veřejnosti. Občanská společnost, která se tímto problémem zabývá a chtěl bych poblahopřát paní Stasevě i k paní eh, Čalovič chtěl bych ocenit to, co děláte. Myslím si, že jste výbornými představiteli občanské společnosti, protože jasně hovoříte o problémech ve vašich zemí. Důležitou úlohu hrají také média, která kontrolují situaci. Nejhorší situace je právě v těch zemích, kde lidé u moci mají rovněž pod svou kontrolou média a máme proto několik příkladů. Klíčovou otázkou je tedy pro nás to, jakým způsobem Evropská unie se snaží bojovat proti korupci v kandidátských zemích. Máme více možností podporovat ty, kteří o tomto problému hovoří nahlas. Děkuji mnohokrát a nyní předávám eh, slovo panu Tanokovi. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Chtěl jsem se zeptat také, paní Čelovič. Tela velice pestrý obrázek toho, jak to vypadá s černohorskou vládou, jaké aktivity podniká a já, když jsem byl v Podgorici před několika týdny, tak jsem získal podobný obrázek od představitele opoziční strany, už jsem zapomněl jeho jméno, ale také velice jasně říkal, že všichni jsou součástí nějakého syndikátu, ať už je to vláda nebo tajné služby, ale já jsem to slyšel také od jiných, od velvyslan, ne ani tak od velvyslanců, komise, diplomatů, takže jenom si říkám, jak to, že tady je takový ohromný rozdíl těch dvou obrázků, které slyšíme o Černé hoře. Také jsme slyšeli o předsedovi Senátu, který jezdí do zahraničí, kdo to všechno platí. Musíme se, podívali jsme se do výroční zprávy eh, a všechny ty výjezdy tam byly uvedeny a nebylo tam uvedeno, kolik za to zaplatil, ale zmínila jste také, že privatizace a výtěžek privatizace jsou peníze pro vládu a ani neví, jak to utratila. Já navrhuji, že to bylo spronevěřeno, ukradeno, dali se to na bankovní účty, už to není ve příjmech státního rozpočtu a jak investovala vláda peníze ze privatizace. Je to parlament, eh, politické strany, ty musí rozhodnout, eh, ať už to investují do infrastruktury nebo do různých tunelů v penzijních fondech a tak dále. Říkáte, že ty peníze byly ukradeny. Není mi jasné, jestli byly skutečně ukradeny, anebo jestli byly zainvestovány eh, ne do velkých infrastrukturních projektů, ale zda byly spronevěřeny eh, na jiné účely. A mě to zajímá, protože budu psát zprávu o Černéhoře. Děkuji a další má slovo paní Lunáček, zodpovědná za Kosovo. Ano, svým jménem bych také chtěla poděkovat za velice výmluvné, detailní zprávy o Albánii, Černé hoře a také, jak to vidí Transparency International. Také a někteří předřečníci se o tom zmínili, když jezdím do nejrůznějších zemí a slyším tu kritiku vysoké korupce, organizovaného zločinu v celé řadě zemí, tak eh, když hovořím jako občanka Evropské unie, jedné ze zemí, tak bych chtěla také říci, že korupce organizovaný zločin existuje v členských státech Evropské unie více nebo méně, ale jsou tady různé míry problémů. Co jaké poučení z toho pro nás plyne. Jak se ty věci řeší, například financování politických stran, financování kampaní, volebních kampaní. V některých zemích udělali velký pokrok a udělali větší viditelnost. Jaké finanční prostředky jsou darovány, které politické straně a kolik? Kolik se dává potom do volební kampaně a tak dále. Ale u nás v Rakousku je to v případě eh, některých eh, politických stran známo, v některých případech ne. Čili ani v našich zemích to není dokonalé. Nicméně bych eh, vám ráda položila několik otázek. Paní Vaněčelovič hovořila, Čenelovič velice otevřeně kritizovala svoji vlastní vládu. Tak jsem si říkala, jak to řešíte? Bojíte se někdy že byste se mohla dostat do problémů v Černé hoře a v pro... když se podíváte na vlast... vaši nevládní organizaci, na vaši kritiku, například proběhla nějaká slyšení ve vašem parlamentu s vaší nevládní organizací, například kritizujete eh, funkci dohledu parlamentu, že selhává. Když hovoříte takto otevřeně a podobně, vaše kolegyně, omlouvám se, ne, nepřečtu vaše jméno, nebo naopak pan Devrasi, probíhá veřejná diskuse ve vašem parlamentu o otázkách, které jste zmínil. Konfrontujete vládu s těmito otázkami, protože eh, veřejnost musí mít také povědomí o těchto otázkách. Čili jak jsou tato fakta také zohleděna v médiích? A na komisi mám dotaz. Pokud vím, a uslyšíme to od komise později, pokud vím, tak komise má spoustu informací a dat od nevládních organizací a ptají se na situaci v jejich zemích. Čili doufám, že tyto informace podáváte také zástupcům komise, kteří pracují ve vaší zemi. Je tomu tak a jsou vaše informace zohleděny v jejich zprávách? Doufám, že ano, chci si to jenom ověřit. Opět občanská společnost. Je důležité mít nezávislé organizace v rámci občanské společnosti, které budou mít odvahu, čas, energii, přístup k médiím a také peníze, aby mohli odvádět práci, jako děláte vy. To je zcela zásadní, abyste bojovali proti korupci. Ale také je důležité být nezávislá média. Vidím, že tam máte problémy v několika zemích. Další věc. Jste v Evropském parlamentu, ví, že, víte, že píšeme zprávy, za, vaše země, co od nás očekáváte? Co byste od nás chtěli, když se setkáváme se zástupci vašich vlád, když píšeme zprávy? Jste spokojeni se zprávami, které připravujeme my? Jste spokojeni s veřejnými prohlášeními, když jedeme jménem delegací do vašich zemí? A nebo chcete, abychom hovořili ještě kritičtěji, hlasitěji? To znamená, děláme dostatek věcí, abychom mohli změnit nějaké věci, abychom mohli lépe bojovat proti korupci. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Panceri. Grazie, brevemente. Děkuji, velice stručně. Já bych eh, chtěla, aby v této naší eh, diskusi se neobjevilo určení, že protože jsou skorumpovaní všichni, eh, tak i my jsme skorumpovaní, že vlastně E, jsou tedy e, všichni vini. To by bylo velice špatné, kdyby toto zde zaznělo. Pokud se podíváme na tu včerejší e, klasifikaci, ten včerejší žebříček, tam jsou velice zajímavé informace i o jiných zemích Evropy. A v podstatě jde o velice jednoduchou věc. Jde o zvyšování korupce, o zhoršování uplatňování pravidel a e, obecně o e, zhoršenou situaci v oblasti demokracie. Tato situace je samozřejmě velice e, špatná právě v zemích, které usilují o vstup do Evropské unie, protože v některých zemích, jako například v Černé hoře, je velice obtížné změnit vládu například v Černé hoře ta vláda je nezměněná již po několik let a to jsou ty základní problémy, se kterými se musíme nějak utkat. Mám několik stručných otázek. Myslíte si, že přítomnost Evropské unie a mezinárodních organizací nějak změnila, případně změnila k lepšímu situaci v oblasti korupce? To je naprosto základní věc, kterou potřebujeme vědět. Zda vůbec eh, naše přítomnost eh, v tomto regionu k něčemu je. Hovořili jste také o, o tom, jak obyvatelstvo vnímá fenomén korupce. Obecně, když eh, se o tomto hovoří, tak se vyjadřuje nedůvěra vládnoucím silám. Já si myslím, že vy, jakožto občanská společnost, zde vynakládáte velké úsilí, ale je to přece jen e, součást té e, občanské společnosti. Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry je sama občanská společnost proniknuta korupcí, protože v některých e, oblastech je vlastně korupce již velice rozšířena, je to jakýsi zvyk, takže je jí vystavena i samotná občanská společnost. A rovněž pokud jde o přibližovací proces, eh, integrační proces eh, do Evropské unie, eh, jaký je tedy přístup veřejnosti? Zda se veřejnost zajímá o nějaké změny, nebo zda vůbec má za cíl provedení nějakých pozitivních změn. Děkuji mnohokrát, pane Pancery, a posledním řečníkem na mém seznamu je pan Kirilu. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto bylo všechno velice zajímavé. Myslím si, že bychom měli nadále zvát pouze osoby, se kterými je možno mít skutečně upřímnou výměnu názorů. Tak, aby si kolegové uvědomili závažnost celé situace. Týká se to nejen těch zemí, o kterých zde hovoříme, týká se to také sousedních zemí. A týká se to té skutečnosti, že zločinci se eh, eh, neustále eh, rozšiřují, pronikají do té veřejné debaty a získávají stále více moci ve všech evropských státech. Součástí eh, tohoto eh, obchodování jsou právě eh, i Kosovo a Albány a jde o různé druhy nelegálního obchodování. Týká se to i dalších zemích Srbska, Makedonie, Bulharska, Rumunska, Bosny a i v západních zemích. A když hovořím o moci těchto gangsterských organizací, eh, hovořím o tom v souvislosti s embargem uvaleným eh, na bývalou Jugoslávii. I bez toho embarga by jejich moc rostla. Existují určité země, která jsou určitými centry zločinnosti organizovaného zločinu a korupce. Já si pamatuju, že dříve než Bulharsko vstoupilo do Evropské unie, bylo rovněž eh, za toto kritizováno. A pamatuji si také, že jeden britský kolega tehdy hovořil o tom, že um, jedna z prvních zakladatelských zemí Evropské unie, pokud by toto kritérium bylo aplikováno, by vůbec eh, členem být nemohla. Já jsem velice vděčný za informace, které zde padly, zvláště ze strany černohorské zástupkyně. Já již dlouho vím, že Černá hora právě je jedním z center této zločinnosti a samozřejmě není náhodné, že je tam tak obtížná ta výměna vlády. To není žádná náhoda. Moc zde má organizovaný zločin a pokud se skutečně nesoustředíme na tu problematiku a nebudeme proti ní cíleně bojovat, budeme mít velký problém. Podívejme se také na Kosovo. Tam je politická nestabilita na té nejvyšší úrovni i nyní. Proč tomu tak je? Můžeme hádat, ale já jsem naprosto přesvědčen, že je tomu proto, že tam vládne silná ruka organizovaného zločinu, organizovaných zločineckých skupin, které si dělají v Kosovu, co chtějí. Pokud si vzpomenete, eh, tak byl případ tří Němců, kteří byli obviněni z terorismu. V Nicméně nakonec se ukázalo, že tito tři Němci vyšetřovali korupci na té nejvyšší úrovni. Jak je možné, že by najednou v Kosovu zatčeni, posláni do vězení a obviněni z terorismu? Byli um, obviněni z toho, že uh, chtějí odpálit nějaké výbušniny to vše přispívá k vytváření nestability v tom regionu a my bychom se měli na účinné prostředky boje proti této nestabilitě soustředit mnohem víc. Možná, že je třeba, abychom také mnohem účinněji hráli naši vlastní úlohu, abychom hovořili zřetelněji, jasněji a během našich návštěv bychom měli jasněji prosazovat svůj názor, ale zároveň také musíme být realističtí. V každém případě je velice dobré, že jsme se dozvěděli o tom, jak ta situace vypadá reálně. Děkuji mnohokrát, pane Kirilové, a nyní bych chtěl poprosit pana Maragose, zástupce Evropské komise z DG pro rozšíření. Prosím. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Velice rád se účastním tohoto zasedání. Je to pro mě velká cta, že se mohu setkat s kolegy, s přáteli, chceme dosáhnout trvalé udržitelného výsledku v tomto regionu. Hned na začátku musím říct, že korupce, boj proti korupci je jedna z klíčových priorit naší politiky rozšíření celou řadu let. Je to v našich zprávách o pokroku, také v dialogu s jednotlivými zeměmi a také zazněla otázka, je to také v rámci programu EPA. Mám tady nějaká čísla, Například pouze v roku 2009 jsme alokovali 80 milionů do projektů v oblasti práva zákonnosti, což je policejní reforma a také e, soudní reforma. Jak víte, to jsou důležité pilíře tohoto boje. Od roku 2007, a nyní hovořím o všech eh, těchto zemí, jsme měli projekty ve výši eh, 14 milionů a tady se zabýváme pouze bojem proti korupci. Není ani tak důležité to množství, co je zapotřebí, je e, koordinovaný postup a politická vůle, zaangažovanost na straně institucí. Velice důležitý prvek v tomto rámci je obnovený konsenzus o rozšíření, což jsou závěry rady z prosince 2006, kdy členské státy eh, se poučili z procesu rozšíření a zjistili, že klíčovou prioritou je právě zákonnost, která se musí řešit na začátku eh, dalšího rozšíření. Takže jakékoliv aspirující země do Evropské unie musí nejdříve zahájit eh, soudní reformou boje proti korupci, musí vytvořit patřičné rámce hned na počátku tohoto procesu. To je věc, kterou sledujeme každou, každý rok. Tyto zprávy o pokroku, jak víte, v letošním roku budou vydány. Bude to stanovisko o Černém hoře a Albánii. Opět jsou tady politická kritéria a kromě politických kritérií, jakmile země postoupí, tak budeme dále sledovat situaci v kontextu vyjednávání. Je to kapitola 23 pomocí naší metodiky, kdy budou otevřené a dokončené benchmarky. Není snadné zvítězit v tomto boji, ale máme velice silné nástroje. Jednak postup přistoupení je velkou motivací je to nástroj, který může pomoci reformám v dané zemi. Mají o to zájem občané. Otázka zazněla, zabereme v potaz, co chtějí občané. Zcela jistě občané očekávají, že jakmile se dostanou do Evropské unie, tak tam bude menší korupce. Budou tam občané, kteří budou profitovat z korupce, ale většina občanské společnosti a také veřejné mění v těchto zemích na to poukazuje. Čili co děláme? chceme naplnit tento cíl. Financování politických stran. To je také poznámka na místě od pana Bostináru. Možná v této oblasti neexistují evropské normy, ale snažíme se přebírat nejlepší praktiky. Pokud si pečlivě přečete naši zprávu za posledních několika let, mám tady zprávu za Albány, Černou horu, tak to uvádíme jako prioritu. Musí se to řešit nezajímají nás pouze formální záležitosti, ale v loňském roce eh, jsme zjistili, že jsme měli nedostatečný dohled, co se týče financování politických stran. Je tam sice dohled, ale není tam celkový dohled. Trošku se dělá něco na ministerstvu financí, dále s ústřední volební komisí, ale musíme zajistit, aby politické strany fungovaly na dobré bázi, aby měly etické standardy. Věříme, že tento typ dialogu a politické zaangažování politických eh, sil a stran posílí tento proces, ale je také na místních orgánech a úřadech. Jak už jsem říkal, vyvíjí určité snahy. Musím říct, že ve všech zemích mají relativně dobrý rámec, ale důležité je, abychom posílili nezávislé organizace, orgány dohledu, abychom Eh, zrušili eh, ty různé kličky, které existují v zákonech. A bohužel ještě tento rámec není dokončen a není plně monitorován. To je klíčové, musíme to řešit v budoucnosti. Co se týče pomoci, ta je posílána. Já si myslím, že většina nevládních organizací získala dotace od eh, Evropské unie, aby bojovali proti korupci, aby monitorovali konkrétní oblasti legislativy, které jsou eh, rizikové, privatizace, stavebnictví, eh, daňová oblast a dále soudnictví, ale Klíčové je, abychom dosáhli výsledků. Věříme, že obnovený konsenzus o rozšíření z roku 2006 a zaznívají tady silné hlasy, že musí dojít k praktickým reformám v terénu a nejenom eh, určité prázdné sliby na papíře, které nejsou splněny. Je tady sdělení z roku 2003 komise, kdy hovoříme, jak bojovat proti korupci v sousedních zemích a v zemích, které přistupují eh, k Evropské unii. DG Home připravuje balíček, jak bojovat proti korupci v rámci celé Evropské unie. To bude představeno roku 2011, ale co se týče rozšíření, co se týče politických kritérií, s podporou všech orgánů Evropské unie, Rady, Evropského parlamentu, se nám snad podaří dosáhnout výsledku a pozbudíme tyto země, aby učinili skutečný pokrok v této oblasti. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, vyslechli jsme si velice jasná prohlášení od našich vážených hostů, také jasné komentáře, otázky ze strany poslanců a já si nyní velice těším na jasné reakce na tyto jasné otázky a nejprve předám slovo panu Dervišimu, poté bude mít slovo paní Čalovič a nakonec paní Taseva. Prosím, pane Derviši, máte slovo. Pane předsedo, já se budu snažit o maximální stručnost. Pokud jde o otázku veřejné debaty, ano, máme zde veřejnou debatu, ale je zde problém, který zmínil pan eh, Cery, Pokud jsou z korupce obviněni všichni, tak vlastně není skorumpovaný nikdo. Boj proti korupci v mé zemi trpí přílišnou politizací tohoto problému nezávislé instituce jsou příliš slabé. Slabé je rovněž soudnictví. Je třeba ukončit beztrestnost korupce. Je třeba mít nezávislá média. Šéf redaktoři se nesmí se často neopírají o své eh, profesionální zkušenosti, ale prostě jim někdo zavolá, pošle sms nějaká zájmová skupina, oni na základě toho rozhodnou, co se bude vysílat. Máme slabé politické strany. Nicméně eh, jsou tedy slabé z hlediska eh, boje proti korupci, nicméně jsou na druhé straně velice silné, velice mocné a neplní to, co slibovali. E, rovněž panuje nejasnost, pokud jde o její financování. A v neposlední řadě nechceme nějakou totální válku proti korupci. To nepotřebujeme. My potřebujeme nějaké e, inteligentní e, zákroky v boji proti korupci. Potřebujeme zákroky v jednotlivých oblastech, ať již je to zdravotní péče nebo školství. A nakonec Neměli bychom čekat, eh, že se ty zázraky stanou za rok nebo za dva roky, protože eh, to je určité riziko, když pracujete s nevládními organizacemi. Nelze ale očekávat eh, výsledky tak, jako se to někdy děje za rok nebo za půl roku. Myslím si, že to je běh na dlouhou trať a je zde potřeba mít silnou vládu a také všestranou podporu. A pokud jde o Evropskou unii a mezinárodní instituce,